Prosím, začneme. Dobrý den. A jako vždy připomínám, že eh, eh, jsme vysíláni na internetu. Bod 1. Přijetí programu. Návrh programu byl eh, rozda, rozeslán 28. září 2011. Pokud nejsou žádné námitky, tak bod programu takto rozdaný je již odsouhlasený. A sdělení předsedy. A připomínám, že na schůzi 28. září koordinátoři dospěli k dohodě eh, o eh, následujících nominacích a pokud nebudou žádné připomínky, tak tyto nominace jsou odsouhlasené. Tak, pokud jde o postup konzultace a odsouhlasení záruk pro Irsko, zde, eh, zde eh, irské prohlášení ke smlouvě se přeměnilo v protokol, pokud víte. A takže že tady jde o to odsouhlasit eh, zpravodaje. A bude to EPP tak uvidíme. Dále postup konzultací a postup odsouhlasení ohledně obcí pro Českou republiku. Stejná věc, zde jde o eh, transformaci v protokol, tedy prohlášení v protokol a zde mm, tedy eh, je to odsouhlaseno radou a zde máme zpravodaje pana Dafa. Potom je to stanovisko pro... Co je? říká pan předseda. Tak, stanovisko pro výbor AFET ohledně přistoupení k Chorvatska zde koordinátoři jmenovali pana Carkovského. Stanovisko pro výbor Libe ohledně roku evropského občanství 2013 jmenován, eh, nominován je kolega Hefner ze Zelených a ještě jednou pan Daf eh, má být zpravodajem k návrhu eh, novelizace nařízení o hlasování, jmenovitém hlasování ve výboru. Zde je návrh vždy hlasovat jmenovitě i ve výboru. Pokud jde tedy o to závěrečné hlasování o různých návrzích. Pokud nikdo nemá připomínky, tak je to takto odsouhlaseno. Dále napíšu panu předsedovi Barosovi a budu ho informovat eh, a, o tom, aby přišel na některou z našich příštích schůzí a hovořili s ním, abychom s ním hovořili o případné změně smluv ohledně ekonomického řízení a mm, do té doby snad rada skonkretizuje své návrhy a my tedy proto pozveme eh, samozřejmě pokud koordinátoři budou souhlasit s tímto návrhem, tak proto i pozveme pana předsedu pan Rompoje. A eh, takže nyní odsouhlasení zápisů z předchozích schůzí to vám bylo také rozdáno, máte to k dispozici a máme zde tedy pouze jeden zápis a to ze 7. září 2011. Pokud nedostanu mm, eh, námitky, do zkuste, tak je toto odsouhlaseno. A nyní přejdeme k, eh, myslím, nejdůležitějšímu bodu dnešní schůze a to jsou změny jednacího řádu které se týkají kodexu chování, respektive etického kodexu poslanců Evropského parlamentu ve věci finančních zájmů a konfliktu zájmů. Na minulé schůzi vám připomínám, že jsme již vedli obecnou diskuzi. A především jste již dostali text, návrh etického kodexu, který je přílohou a byl vypracován tedy pracovní skupinou a e, bylo to i odsouhleseno na té nejvyšší politické úrovni, tedy konferenci předsedou. A tento text tedy byl e, předložen, určitě jste si ho přečetli, již jsme vedli obecnou diskuzi, já jsem nedostal zatím velké nějaké připomínky, důležité připomínky od vás a tudíž já předložím zprávu, já jsem zpravodajem, jak dobře víte, tak předložím zprávu, která Eh, připomíná, že eh, výbor je kompetentní pro změny jednacího řádu na základě článku 232 eh, smlouvy o fungování EU. My jsme to my tedy, kteří jsme za to odpovědní, což znamená, že bude třeba tento etický kodex vložit do jednacího řádu. Já jsem předložil návrh, který vzešel z té pracovní skupiny a byl odsouhlasen konferencí předsedů. A zásadně jde o to příliš text teď neměnit. Ale je zde, takové, je zde takový malý problém, já jsem již o tom hovořil minule. A to ten text vám tady nebudu eh, eh, číst nebo vysvětlovat, protože jste to Eh, obdrželi. Určitě jste měli čas si to přečíst. Jenom chci připomenout, že tento text obsahuje základní principy chování, eh, zakotvuje povinnost mm, předkládat eh, finanční prohlášení, prohlášení o finančních zájmech a také i stanoví mm, případné sankce v případě porušení kodexu a především jsou tam jasná pravidla v částkách v eurech, Mm, eh, které se týkají tedy těch limitů, eh, nad které nemohou eh, poslanci dostávat dary a či jiné výhody, které by mohly ovlivnit jejich politickou činnost. A takže mm, tento kodex by měl být součástí jednacího řádu a jednací řád již má svůj článek 19, myslím, ne. Ano? Ne. 9. 9, který Eh, také se odkazuje na ty předchozí etické kodexy. A potom největší problém se týká sankcí, poněvadž ten text, který byl odsouhlasen pracovní skupinou, eh, ten má takový seznam určitých sankcí. A v každém případě jsou to stejné sankce jako ty, které jsou eh, obsaženy již v článku 153, kromě jedné sankce. A na to chci zde upozornit a chci vaši radu. Tato eh, eh, sankce, mm, tyto sankce jsou, které již máme v článku 153, a jsou to tedy eh, ty sankce, které se týkají kázeňského chování, respektive přestupků zde v parlamentu, ale potom zde tedy ještě jsou to sankce tedy obecné, které jsou stanoveny v tom článku 153. Ale ten návrh, můj návrh etického kodexu, který vypracovala pracovní skupina, ten stanovuje stejný seznam sankcí, e, ale oddělením způsobem jsou tedy samostatnou částí té přílohy toho kodexu. Ale je třeba to koordinovat, zjednodušit legislativu, o to nám přece jde. Takže by nebylo dobré opakovat stejný seznam, e, který již máme de facto v článku 153 to je aspoň můj názor, aby tam nedocházelo, nedocházelo k duplikacím. A eh, formálně eh, je eh, to čistší. A já si myslím, že z důvodu dobré legislativní techniky, tak je třeba to nechat si v článku 153. A pouze tento nový etický kodex doplňuje jednu sankci, a to je zrušení mandátu zpravodaje nebo člena parlamentu, poslance to je de facto nová sankce a je to logické, poněvadž zde jde o transparentnost parlamentní činnosti a především zpravodaj eh, mm, mm, eh, eh, samozřejmě nemůže se nechat nějak ovlivňovat a výstěním může být odvolání mandátu. Kromě toho, jak tedy teď to začlenit, tuto sankci, kam ji dát? Pokud bychom se chtěli pouze odkazovat na článek 153 a nemít nějaký seznam zvlášť v té e, příloze v etickém kodexu, tak potom bychom to museli doplnit do článku 153. To je jedna hypotéza. Ale potom je zde zásadní otázka, jak tedy můžeme novelizovat a doplnit to do článku 153. E, zde ty způsoby, jak aplikovat sankce, to je stanoveno v článku 19. Ano, v článku 19. A článek 19 stanoví že eh, je to předseda, který je odpovědný za udělení sankcí, ale sankce, které znamenají zrušení mandátu, volebního mandátu poslance, eh, tedy eh, předseda, místo předsedové a tak dále, ti jsou osoby zodpovědné podle článku 19, tak tam je to potom konference předsedů, která většinou, která prostou většinou o tomto hlasuje je správné aplikovat tento systém i na zrušení mandátu? Eh, eh, etický kodex, eh, tak jak zešel z pracovní skupiny a jak byl odsouhlasen konferencí předsedu, tak pokud jde o sankci, tedy ve smyslu zrušení mandátu, tak znamená, že E, zde u toho zrušení mandátu zde se e, e, toto sankce navrhuje konferenci předsedů, která o tom rozhoduje. Ale mm, mm, takže možné řešení jsou dvě možná řešení. První řešení je aspoň eh, to já navrhuji ve své zprávě, a to je eh, mít zde takové eh, minimum, a to je, že ten mandát toho poslance se bude považovat vždy za, i mandát, pardon, mandát zpravodaje se bude považovat za mandát poslance, tudíž se zde bude aplikovat ta sankce zrušení způsobem stejným, jako je to mm, v případě Eh, v případě zrušení eh, jiných mandátů, tedy poslanců ve smyslu článku 19. Takže stejně se to bude aplikovat na zrušení mandátu zpravodaje. A zde bychom to pouze doplnili. Doplnili bychom to Kdybychom eh, eh, tedy eh, řekli, to znamená ten parlament, který byl zvolen do parlamentu, včetně funkce zpravodaje, by tam měli včetně funkce zpravodaje, to znamená, mohli bychom aplikovat článek 153 jednacího řádu, což je v podstatě to, co již máme pro zrušení jakýchkoliv mandátů, tedy mandátů těch klasických volebních mandátů. To bychom stahovali i na zpravodaje. A v čem já vidím problém? Eh, já eh, zde k tomu jsem již připravil pozměňovací návrh, eh, kde jsem se snažil tedy nějakým způsobem zakomponovat tuto tezi. Za prvé otázka je, po, lze hm, považovat hm, mandát zpravodaje za ten klasický mandát voleného zástupce, to je trochu přitažené za vlasy možná. A mm, protože mm, to jsou nominace, nominace tedy zpravodajů za ty frakce a tak dále. E, takže, ale to je čistě formální věc, já myslím, že to je mm, vyřešitelné. Ale e, otázka teď aplikací sankcí. Nejtvrdší trest je zrušení e, mandátu poslance, tedy ten volený mandát zrušit. To je velice závažná sankce. A zde se proto stanovuje eh, řízení, které garantuje všechna práva, eh, eh, to je tedy konference předsedu, to musí potvrdit a potom plénum dokonce. A takže jak teď posuzovat to podle závaž, závažnosti? zde, eh, jak tedy si vykládá tento mandát? Eh, mandát samozřejmě, když ten zpravodaj je zpravodajem pro velice důležitou zprávu, důležitou agendu, to je něco jiného, ale je to úplně něco jiného, než když je někdo odvolán z mandátu jiného funkcionáře, třeba předsedy výboru a tak dále. To je trošku jiná váha, než být zpravodajem. A takže tady se hovoří o e, zrušení tedy toho e, volitelného e, mandátu, což je v kompetenci pléna, což je logické, plénum tedy o tom rozhoduje a zrušuje mandát. Ale pokud je o mandát zpravodaje, tak tam asi by šlo o výbory a ne plénum. Takže asi lze to možná doplnit Eh, takže, aspoň já jsem to tak předložil, že eh, to bude výbor, který bude kompetentní eh, zrušit ten mandát s pravodajem a mm, na takže mm, bude to, to jsou takové pochybnosti, tedy, které mám, jak procedurálně postupovat a Eh, já bych nejradši vůbec neměnil ten text samozřejmě, ale je třeba si formálně to nějak upravit, pokud eh, chceme splnit naši povinnost a to je eh, začlenit kodex do jednacího řádu. Potom jsou zde další problémy, ale já si nemyslím, že ten stávající kodex stanovuje že je třeba i hlásit příspěvky eh, eh, z titulu těch mezi těch, in, těch různých eh, meziskupin, různých tedy smíšených skupin, to tam, myslím, není stanoveno ve stávajícím kodexu, takže bychom to tam možná mohli nějak vložit a e, e, do článku 19 bychom to mohli vložit tam, kde se hovoří o těch různých skupinách. Ne, je to článek 32, omlouvám se. A mm, mm, já tady bych chtěla otevřít diskuzi k těmto bodům. A jako e, první tedy kolega Kerero. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V zásadě na začátku, pane předsedo, vy jste řekl, že je důležité, aby eh, se vyřešila tato věc, eh, protože je to e, agenda důležitá e, z politického pohledu a i vzhledem ke krizi, kterou zažíváme. Je to ekonomická krize, která ale má i politické důsledky v Unii a e, v řadě členských států. Politika má problém, zažívá těžkou dobu a pokaždé, když nějaká skupina občanů, která Eh, eh, odmítá politiku, tak vždycky potom jsou zde jiní občané a jiná skupina občanů, která podporuje nějakou politiku, ale politiku jinou, chce, aby se eh, aplikovala a prováděla jinak. A je to dost obvyklé teď je to číst v průzkumech veřejného mínění z členských států, že my, politici, tam z toho vycházíme jako něco, co se občanům nelíbí. A tudíž si myslím, že všechno, co můžeme tady udělat proto, abychom dali určitou legitimitu politice, abychom zvýšili transparentnost, abychom e, vlastně dali určitou lepší hodnotu fungování našich institucí. To všechno je pozitivní a nutné. A navíc je to teď okamžik, kdy i uvnitř EU mm, e, vzniká velká kritika vůči e, institucím kritika se zvedá vůči nám. A základní prvek zprávy, o které jednáme teď, je eh, občanům eh, sdělit, že naše instituce jsou transparentní a že naši zástupci eh, respektují morální, tedy etický kodex, který zvyšuje důvěru v očích občanů. A v tomto smyslu si myslím, že práce, kterou již předtím udělala pracovní skupina parlamentu, ta working group. To je pozitivní práce, výsledek je dobrý a pan předseda Cassini to převzal do své zprávy a to je také pozitivní. Eh, jak jste řekl, pane Cassini, jde o to, abychom co nejdříve, co nejrychleji, abychom Eh, zavedli tyto změny, které zvýší důvěru a transparentnost v očích občanů. Je jisté, že tato cesta, tu jsme již zahájili v podstatě zde v našem výboru, když jsme odsouhlasili reformu těch rejstříků lobbystů, lobbystických skupin a eh, vlastně to je teď eh, Ehm, stejná cesta a to je vysvětlovat občanům, jak to všechno je, aby oni mohli kontrolovat naši činnost, aby věděli, že naše činnost, politická činnost je čistá. A eh, druhý bod, který bych chtěl zmínit, je jednoduchost. Myslím si, že zkušenost z řady zemí nám říká, že čím jednodušší, pochopitelnější a snáze aplikovatelné jsou ty normy, tím lépe. Normy, které jsou komplikované, které eh, dávají prostor různým výkladům, které nakonec ve finále eh, vždycky eh, dávají takové různé kličky pro obcházení povinností, to je vždycky problematické. Proto já podporuji jednoduché normy, přímý charakter těchto norem, respektive té novelizace kodexu. Chápu také, že eh, co je dále pozitivní, je mít ten poradenský výbor, který by pomáhal poslancům, aby jasně věděli, jaké jsou jejich povinnosti a jaké jsou ty hranice v jejich chování. Často, alespoň v řadě případů, v dost velkém počtu případů, eh, v případě takovýchto typů chování, ne eh, třeba vždy to lidé dělají ze špatného úmyslu, nějakým, s nějakým úmyslem, ale z neznalosti. Z neznalosti předpisů, těch hranic, které nelze překročit a z neznalosti povinností. Bohužel někdy tomu také tak není a já si myslím, že pan Duff určitě Eh, si to, eh, si eh, to také bude pamatovat. Já jako mladý, když jsem vstoupil do španělské politiky, tak tehdy se říkalo, že zde o funkcionářích se v Británii říká, že když se volí ti politici, tak důležité je, aby mm, byli to lidé jaksi s Eh, s dobrým jménem, s určitou reputací, aby byli kompetentní, že ta kompetentnost je základní věc. A zde my tedy mm, je třeba, abychom měli ten poradní výbor, který jim případně vysvětlí, v čem, jaké jsou ty hranice, které limity nelze eh, překročit a jinak eh, podporuji návrh předsedy. A potom ten problém, o, kterým, o kterém jste hovořil, to jsou ty sankce, režim sankcí. Já zde teď Eh, nejsem schopen eh, okamžitě na to zareagovat eh, a moje frakce zareaguje velice rychle elektronicky panu předsedovi nebo sekretariátu výboru, ale zde nicméně bych chtěl říci, že je třeba učinit jasný rozdíl mezi mandát mandátem zpravodaje a tím voleným mandátem. Ten volený mandát to je něco, co se dotýká občanů, protože občané zvolili toho svého zástupce do parlamentu a ty kauzy, proč volený mandát může být zrušen, to jsou e, případy kauzy skutečně mimořádné až do té míry, například e, u, u nás e, ve Španělsku třeba často to vede k nálezům ústavního soudu. E, a nebo často k trestně právním řízením to vede, kdy eh, ten eh, poslanec je zbaven svých eh, politických práv a takže i to, ta sankce tam znamená často zrušení mandátu. Nicméně ten postup možná by mohl být podobný s tím, že Eh, to bude stejný orgán, který bude rozhodovat o té sankci, ale je třeba udělat jasný rozdíl, že zrušení mandátu zpravodaje či navrhovatele je něco jiného, eh, že došlo k tomu, poněvadž ten zpravodaj eh, porušil ten režim transparentnosti a etický, etického chování, což je sankce takovým způsobem politická, kdežto ten volený mandát, abych tak řekl, to je něco více. Děkuji. Um, Dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím, že jste vynikajícím způsobem eh, propojil eh, ten nový kodex chování s existujícím jednacím řádem. Nicméně dovolte eh, pár reakcí. Za prvé, pokud jde o zpravodaje. Domnívám se, že není nutné, abychom tu měli nějaký dodatek k těm již existujícím sankcím, který by eh, se vztahoval na zpravodaje pokud eh, by výbor měl pocit, že se zpravodaj dopustil něčeho, čeho se dopouštět neměl, tak eh, výbor zkrátka neschválí příslušnou zprávu. Myslím, že se tady ten jednací řád eh, zbytečně komplikuje tím, že se sem zavádí dodatečná sankce tohoto typu. Pokud jde o pozměňovací návrh číslo 3 o meziskupiny, domnívám se, že podrobnosti finančních zájmů meziskupin by se měly eh, zveřejňovat na internetu. Nedomnívám se, že je dostatečné, aby byli informováni kvestoři. A říkám to s plným respektem eh, vůči kvestorům, ať už jsou tu mezi námi nebo ne. Je to skupina eh, osob, která mm, není veřejně příliš viditelná. Domnívám se, že ten princip transparentnosti eh, vyžaduje, aby se tyto informace o finančních zájmech zveřejnily na internetu. Pokud jde o pozměňovací návrh číslo 6, kde se hovoří o etice tady je v té anglické verzi odkaz eh, na nestranost, eh, což eh, v angličtině tedy selflessness, což podle mého názoru není výraz, který se hodí do jednacího řádu. Nevím, jestli originálem eh, byla francouzština, tu jsem tedy neviděl, ale eh, domnívám se, že ten výraz selflessness, jakási nezištnost eh, to zkrátka není úplně nejvhodnější výrazem, je to trošku takové religiózně znějící, asi bychom chtěli něco, co bude, jak si znít, eh, svědčtěji, sekulárněji. Pozměňovací návrh číslo 9. Zda bych se chtěl dotázat, zda by mohlo dojít k nějakému zmatku či konfliktu mezi pododstavcem 2b pardon, 2C, kde se říká, že jakákoliv výdělečná činnost eh, včetně činnosti vykonávané jako OSVČ, se musí eh, zveřejňovat. A dále v písmeni E se hovoří o stanovení Prahu 5000 eur za kalendářní rok. Možná bychom eh, se nad tímto měli ještě zamyslet, eh, zda mm, tady mezi těma dvěma písmeny není trošku rozpor, jestli je tu opravdu zřejmé, jaké to pravidlo je. My bychom samozřejmě nechtěli zavádět pravidlo, které eh, bude nejasně vyložitelné. A konečně pozměňovací návrh číslo 13 který se týká eh, toho etického výboru, toho eh, poradního výboru a jeho pravomocí. Zde bychom, myslím, měli jasně stanovit, zda tento poradní výbor může také vyslechnout eh, toho údajně provinilého poslance. Říká se tu, že tento dotyčný poslanec může být předvolán. Ale nehovoří se tu o žádných pravomocích toho poradního výboru. výboru. Já se domnívám, že poradní výbor by, by měl mít pravomoc eh, předvolat eh, tohoto obviněného poslance V podstatě se to tu nezakazuje, ale myslím, že by to tu specificky mělo být uvedeno, aby v budoucnu nedošlo k žádným problémům. Ja, ganz herzlichen Dank. Děkuji, pane předsedo, pane zpravodaji. Musím říci, že to je opravdu eh, živá diskuze. Vidím, že kolegové ve výboru, alespoň v některých detailech, mají velice různé názory a myslím si, že než eh, o tom budeme dále debatovat, je důležité zmínit, že na tyto přístupy se týkají eh, různých technických řešení problémů, eh, ale v zásadě se všichni shodneme a proto bych chtěl zdůraznit, že to je vynikající zpráva a myslím si, že výsledek pracovní skupiny je také vynikající. V mém životě je to potřetí že spolupracuji na eh, takovém kodexu, na změnách eh, pravidel, která jsou eh, důležitá na pozadí politických skandálů, která, které oslabily důvěru. A myslím, myslím si, že řešení, která tady nalezneme pro otázky, musí být jasná, vyvážená, přesná a budou vlastně odrážet i ta řešení, která byla předtím nalezena na jiných místech. Za to vám tedy srdečně děkuji. My jsme tady eh, samoučelně, naše aktivita neslouží pouze nás, plníme tady určitý úkol, úkol, který nám svěřili naši voliči a to vyžaduje velikou důvěru. Ta důvěra je základ naší práce a pravidelně je ničena tím, když kolegové zneužijí svůj úřad. To znamená, když nehlasují, nejednají ve jménu nebo v zájmu občanů, ale v zájmu jiných, například ve svém vlastním zájmu, anebo v zájmu třetích, když jim z toho plynou nějaké výhody, když například za určité hlasování zde v Evropském parlamentu jakožto poslanec nebo zpravodaj nebo předseda nějakého výboru nejednají tak, jak by měli a vlastně ten svůj úřad zneužijí a jednají v zájmu eh, nějakých věcí nebo některých stran, kde jim z toho plynou určité výhody. To je velice neblahé, protože to narušuje základ demokracie, právního státu, když něco takového připustíme. Proto je důležité, abychom tady podnikli určité kroky v těch oblastech, kde jsou ještě nějaké mezery, musíme vytvořit jasné sankce, musí to být transparentní a já se nechci vyjadřovat ke všem bodům zprávy, protože v mnoha oblastech už jsme se stejně shodli. Ale mám tady trochu jiný pohled než Andrew a donívám se, neboli eh, jsem potěšen, že zpravodaj, pan zpravodaj a vlastně i předseda našeho výboru eh, tam některé drobnosti doplnili. Myslím si, že je například správné, aby role zpravodajů byla přesně upravena, protože eh, když zpravodaj převezme takovou funkci, tak to nedělá eh, z vlastních eh, pravomocí, které by už mu patřily, tak to není. Parlament jim přenese tyto pravomoce, je to funkce, která je přenesena to znamená, že tady potom ta osoba přebírá určitý úkol za parlament a já se donívám, že proto je potřeba tento parlament do určité míry, pardon, že ten, ta funkce musí být eh, opět eh, odebrána, pokud eh, tady budou nějaké věci, které budou poukazovat na to, že není všechno v pořádku. Kdyby někdo převzal nějakou zprávu v nějaké oblasti, kde by se prokázalo, že pro předložení určité zprávy, určitého stanoviska, někde získal nějaké výhody, někde jinde, mimo parlament, tak potom je potřeba té osobě tu zprávu odejmout nebo tu funkci. A jak by to mělo probíhat, tak tady ještě nemám úplně jasnou představu. Pane předsedo, vy jste říkal, že bychom tady měli postupovat eh, stejně jako u eh, jiných eh, funkcí, do kterých jsou lidé voleny uvnitř parlamentu, ale to potom nedělá výbor, protože to by bylo podle článku 7 platného kodexu. Podle toho by to byla konference předsedů. Tu funkci neodejímá Eh, výbor. Je to 7D. To znamená, že konference předsedů v tomto případě to odejímá. A já nevím, jestli by to neměl udělat i ten orgán, který tu funkci přidělil. Možná, že ta možnost by tam měla být také. Eh, pan Guerrero Salom tady hovořil o tom, že odebrání nějakého úřadu nebo funkce by měl být až dalším důsledkem po té, co byly eh, odejmuty eh, občanská práva. Ale já to vidím jinak, protože takovýto úřad nebo funkce, to je něco, co je přidělováno jakožto další úloha, doplňující úloha, eh, zatímco to je tedy menší zákrok než odejmutí občanských práv, protože to by podle mého názoru měla být opravdu ta poslední, eh, ten poslední důsledek, eh, ta poslední fáze. Máme tady, eh, nebo my tady nehovoříme o, o funkcích, jako v tom případě, kdy jste tady to popsal na tom případu ve Španělsku, my tady nemůžeme nikomu odejmout například takovou funkci, e, jako je vlastně to, že je někdo poslancem, to může udělat pouze e, soud. My tady hovoříme o tom, že tady byly přiděleny určité funkce v rámci parlamentu, ale nemůžeme poslancům odejmout práva poslance, protože ty tady má každý stejným způsobem. Takže eh, na eh, první pohled bych řekl, že souhlasím s touto zprávou, nebo v první řadě souhlasím s tou zprávou a navíc ještě eh, chválím tu práci, protože ta, ta, ten návrh je nyní ještě lepší než předtím. Ano, nyní dáme slovo Eh, kolegovi Soler Gagr, ale předtím připomenu, že návrh 19 stanoví jasně, že postup pro aplikaci sankcí je takovýto. Konference předsedů může eh, prostou většinou eh, tedy pardon, kvalifikovanou většinou, která zastupuje alespoň tři politické skupiny, navrhnout parlamentu zrušení funkcí Jakých? Předsedy, místo předsedy, kvestora, eh, předsedy nebo místo předsedy výboru, předsedy nebo místo předsedu meziparlamentních delegací či jiné funkce, do kterých byl eh, eh, člen poslanec zvolen v parlamentu a, a tento návrh musí být odsouhlasen parlamentem, e, tedy to je, to je maximální garance, že nestačí pouze konference předsedů a to dvou třetinovou většinou hlasů, tedy kvalifikovanou většinou poslanců. Jasně, zde se nehovoří o voleném mandátu, e, tedy když byl někdo zvolen poslancem e, voliči. Ne, jak řekl kolega Hefner, je to, do čeho byl zvolen zde v parlamentu. Ale problém, který zde stojí, je, že tato sankce mm, podle pracovní skupiny je správná. To je zrušení eh, mandátu zpravodaje, že to se musí aplikovat stejně, stejným postupem, tedy mm, závěrem hlasuje celý parlament, anebo jinak jinak. E, to znamená, že o tom rozhodne konference předsedů, třeba to by stačilo, a nebo e, konference předsedů vyzve výbor e, ne, že ho vyloučí, ale že mu zruší mandát zpravodaje. Podle mě to je nejvhodnější způsob. A teď dám dále slovo kolegovi Sondegardovi. tak, Děkuji, pane předsedo. Souhlasím eh, s těmi, kteří eh, tady zmizeli, eh, zmínili, že ta, v této rozpravě jde o tom, že občané musí mít důvěru v to, že ti, kteří je zastupují v Evropském parlamentu, nebudou zneužívat své postavení a nebudou si na základě svého mandátu získávat různé ekonomické výhody. A já si myslím, že to je jeden z velkých problémů této diskuze. Tedy to, že sankce, které jsou k dispozici pro případ, že se zjistí, že došlo k nějakému porušení eh, pravidel, je potřeba upravit, protože celá řada věcí, které jsou uvedeny v článku 153, nejsou sankce, které by sami o sobě byly dostatečně odrazující. Například, eh, když eh, někdo eh, dostane nějakou obrovskou vý, finanční výhodu, tak když potom zaplatíte 2000 euro, tak to není žádný velký trest, na rozdíl třeba od škrtnutí diet nebo dalších věcí. Takže to je ten rámec, který je eh, v odstavci 153. A tady jde především o politickou sankci, o mělo by to odrazovat. Vedli jsme eh, tady diskuzi o eh, takových funkcích, jako je funkce zpravodaje, ale jde přece také o otázku zveřejnění v článku 8 odstavci 5 se tato věc zmiňuje. Je tady otázka, jestli bychom něco takového měli zveřejnit na webových stránkách Evropského parlamentu. A já si myslím, že to je důležité, bylo by potřeba zdůraznit, že to bude zveřejněno, že to bude velice zviditelněno na webových stránkách Evropského parlamentu a to na zcela viditelném místě. Myslím si, že to nemá odrazující vliv, pokud to bude někde na těch webových stránkách schované. Musí to být něco, co eh, člověka uhodí do očí, něco, co je okamžitě k nalezení, pakliže dojde k takovému poklesku. Problém eller i forhold A pak je tady ještě jeden problém eh, článku 1 a 2, protože mi ta struktura nepřipadá úplně logická, nebo tomu úplně nerozumím. Eh, máme tady pracovní skupinu, pak je to tady rozděleno v článku 1, tam jsou obecné principy a článek 2, eh, ten se skládá z nejdůležitějších povinností poslanců, nebo jsou tam uvedeny tyto povinnosti. A e, když se podíváme, jak jsou tyto dva články rozloženy, tak je to přece stejné pro oba případy. V obou případech je tady uvedeno, cituji, připlnění svých e, úkolů členové Evropského parlamentu musí nebo jsou zavázáni k. To je v článku 1 i v článku 2. A také tady mohu citovat, při vykonávání svého mandátu evropští poslanci musí nebo mají ty a ty povinnosti. Jaký je rozdíl mezi tím, čemu říkáme obecné zásady nebo principy a co jsou nejdůležitější povinnosti evropských poslanců? V obou případech se hovoří o povinnosti nebo o eh, tomu, k to, o tom, k čemu jsou poslanci zavázáni. Samozřejmě můžeme teď diskutovat o těchto povinnostech, které jsou tady uvedeny, jestli jsou opravdu smysluplné. Eh, a vychází to samozřejmě z různých tradicí v různých zemích. Ale já bych například nechtěl být zavázán k tomu, abych byl nestraný. Eh, já jsem straník, protože jsem zvolený do určité strany a musím zastávat určitá stanoviska. Já přece nejsem zvolen ehm, jako politik proto, abych byl nestranný, musím zastávat určitá stanoviska. Sedím tady v Evropském parlamentu a musím tady ehm, plnit určité úkoly. Jsem si jistý, že je tady mnoho rozdílů v tom, jak kolegové přistupují eh, k pojmu eh, všeobecné zájmy nebo všeobecný zájem. To je hm, velice nejasný pojem, bez ohledu na to, jestli jste eh, středový nebo pravicový nebo levicový politik, tak je to různé. Myslím si, že by bylo nejlepší, kdybychom se zaměřili na to, co je rozhodující, tedy na otázku, jak je možné, vytvářet překážky nebo uvalovat sankce, které pomohou zabránit tomu, aby eh, někdo měl finanční nebo jiné výhody za to, že zaujme určité stanovisko v Evropském parlamentu. Poslední věc. Kdo může odebrat určitou funkci nebo mandát, tedy, tedy nemyslím mandát evropského poslance. Samozřejmě v jiných zemích existují eh, soudy, které tady mohou takové věci rozhodovat, ale my tady nemůžeme odebírat to, co udělili eh, voliči, my můžeme odejímat pouze to, co jsme přidělili my sami. A to je přece přirozené. Pokud určitý poslanec získal nějaký úkol nebo funkci, tak eh, ti, kdo udělili tuto funkci, musí mít také možnost a musí být těmi, kteří budou tu funkci odejímat. Nesmí zde vzniknout riziko, že něco takového bude používáno jako politická sankce. Jsou bez pochyby případy, eh, kdy se to musí uplatňovat a to tam, eh, kde bude existovat převážná, naprosto jistá většina na konferenci předsedů nebo tady ve výboru, bude přesvědčena, že to bylo jasné porušení pravidel a potom to samozřejmě musí tímto způsobem fungovat ta funkce mu, musí být odejmuta. Ten, kdo někoho zvolil do určité funkce v tomto parlamentu, ten potom musí mít také možnost a pravomoc tento mandát a funkci opět odejmout. Děkuji. A e, nyní chce hovořit e, kolega Grete. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vynikající zprávu. Myslím si, že jsme se tady shodli na mnoha věcech a jsme na dobré cestě popsat tady ta pravidla, ten kodex, máme tady e, registr a já si myslím, že jsme minulý rok udělali velký krok vpřed k tomu, aby Evropský parlament byl transparentnější. Tento kodex je eh, důležitý protože to, co se tady dělo, dělo v Evropském parlamentu, nebo co se stalo, bylo opravdu eh, trestné a zabývají se tím soudci. Já myslím, samozřejmě každý z nás tady má jiné měřítko, morálky a samozřejmě veřejnost k tomu má také eh, různé přístupy k tomu, jak se má poslanec chovat. A my to samozřejmě můžeme někde sepsat, ale to nám nikdy nezabrání tomu, že se takový případ tu a tam v Evropském parlamentu objeví a potom se tím budou zabývat soudy. To je něco, čemu nezabráníme. A musím říci, že já jsem také proti tomu, když se tady dělá, jako že tady existuje eh, něco jako všeobecné podezření, že něco takového v minulosti bylo možné eh, ve, eh, v průmyslovém výboru nebo v, ve výboru pro životní prostředí. Znám tu práci, vím, jak je to všechno složité a z různých frakcích jsem pracoval s různými kolegy a někdy je to opravdu velice, velice složité, aby se všichni shodli u eh, vytváření různých pravidel nebo eh, legislativy a Měli bychom dbát na to, abychom tu práci ještě více neskomplikovali, jenom proto, že několik lidí nedodržovalo pravidla. Oni samozřejmě potom budou potrestáni, ale to jde mimo parlament. Tam už eh, byla zahájena určitá řízení a já jsem velice rád, že se tady snažíme o jednoduchost, protože eh, když je něco moc eh, transparentní, tak už to potom není neviditelné. A to, co říkal kolega Sondrgaard, to bylo velice vhodné, tedy, že nesmíme že musíme dbát na to, aby to nebylo politicky zneužito, aby se s tím eh, politicky nezahrávalo. Hmm. Něco takového nemůže být politicky zneužitelné, když třeba nějaký zpravodaj eh, ne, ne, postupuje tak, že to neodpovídá všem frakcím, tak by tady nemělo toto být eh, zneužitelné jakožto nástroj proti takovému zpravodaji v těch eh, zhruba sedmi bodech jste tady velmi dobře schrnul, jak by eh, výbor AFKO měl si představovat eh, ta budoucí pravidla. Myslím si, že na tom už bychom pracovat ani neměli. Měli bychom se držet toho, co bylo vypracováno i pracovní skupinou. A já bych nechtěl, aby Evropský parlament byl neviditelný, což je krok, který následuje po transparentnosti. Chtěl bych, abychom byli viditelní a 99,9% nebo 100% kolegů eh, se tady drží morálních eh, měřítek i veřejnosti a já bych chtěl vidět zpravodaje nějakého výboru, eh, který tady přistoupí na nějaké výhody. My přece máme také nějakou politickou hygienu v Evropském parlamentu a já si myslím, že to všechno funguje dobře. Když tady něco napíšeme, tak ano, dobře, tak jak jsme to tady teď sepsali, to je v pořádku, tak bychom to měli také provádět ale eh, já bych eh, chtěl apelovat na to, abychom nekomplikovali kolegům eh, práci. Tady je otázka, jak to uplatňovat. Možná bychom měli tady mít nějakou radu starších, nebo zkrátka nějakou radu, která by se tím zabývala. Protože tady existuje samozřejmě různá možnost různě to vykládat a já si myslím, že ten váš návrh je dobrý, měli bychom ho co nejrychleji přijmout. Máme tady určitý harmonogram a 1.12. bychom to celé měli na plénu zpracovat a tento rok tuto věc uzavřít. Grazie, kolega. Děkuji, kolego. No, no, ha interrumpido usted, señor presidente, pero con toda razón. Uh, no, uh, já uh, jsem eh, přerušil, ano, eh, zde eh, jsem chtěl něco také říci. Za prvé za EPP chci zdůraznit, eh, že eh, my podporujeme eh, tento kodex a děkujeme panu předsedovi a děkujeme panu Kasinimu i za způsob, jak převedl ustanovení toto kodexu do jednacího řádu a mm, vlastně politicky to vidíme na první pohled, že to jde správným směrem a tedy my jako EPP to podpoříme. Za druhé, je pravda, že ty příspěvky, které jsme slyšeli, byly zajímavé, jako vždy v tomto výboru, který vede detailní diskuze, ale mm, ty pochybnosti, které e, e, jsme slyšeli o pana Sondergarda ohledně těch prvních článků, tak to um, se mi moc nelíbí, protože celá ta diskuze, jaké, zástupy, jaké zájmy zastupujeme a zde my tedy mm, zde já myslím, že my tedy on správně tedy správně řekl, že každý zastupuje tedy co, to, co si myslí, ale de facto my jako Evropský parlament zastupujeme všechny, ať jsou to Evropané nebo Britové. A tady eh, zde hm, eh, já Pane předsedo, vy jste zmínil určité pochybnosti, které eh, máte pokud jde třeba o ty funkce a ty meziskupiny. Já jako předseda eh, meziskupiny, tak eh, já eh, také jsem musel nahlašovat, že-li ta meziskupina skupinami poskytuje nějakou pomoc, třeba služby sekretariátu a podobně, tak to bylo vždycky. A pokud se nemýlím, to je veřejný rejstřík, pokud se nemýlím, a mělo by to tak být i nadále. A myslím si, že já hodně tedy vkládám velkou důvěru v činnost mezi skupin a mm, zde tyto mezi skupiny e, e, dělají vynikající práci a my bychom jim v tom neměli bránit zde v parlamentu. Vytvářet skupiny, to je užitečný nástroj pro hledání konsensu. A protože vždycky jde o to nalézt konsensus, rozhodovat konsensuálně, umět naslouchat ostatním, to je velice dobré. Já jsem pro tyto mezi skupiny a mm, proto největší transparentnost je něco, co lze podpořit. Za druhé, vy jste, pane předsedo, hovořil o e, sankcích pro e, poslance zpravodaje, kteří poruší etický kodex. Já si myslím, že toto téma obsahuje určitý aspekt, a e, e, to je tedy, že to je takové exemplární. Vlastně my tady chceme zdůraznit e, jednu tu funkci toho zpravodaje, který se nechoval, jak se choval, jak se měl chovat a já myslím, že Eh, bychom to měli zdůraznit. Já nesouhlasím s panem Dafem, jeho pozice je více pragmatická, to znamená, že stačí, když se neod, neodsouhlasí jeho zpráva. No, já si myslím, že eh, to nestačí. Pane předsedo, jisté, že ve skutečnosti nebo praxe je taková, že zpravodajové eh, jsou výsledkem dohody mezi koordinátoři, koordinátoři kteří si rozdělí ty body ale my zde máme mm, takové příklady, že e, návrhy koordinátorů přece se předkládají výboru. Vy jste také tady pana Traskovského předložil nám jeho e, nominaci pro zprávu pro Chorvatsko, jste také předložil nám a takže výbor může rozhodnout ano, ten se nám nelíbí, ten není adekvátní pro tu zprávy a takže je to výbor, který to odsouhlasuje ve finále. A mně se zdá tudíž, že logické by bylo, aby ten, kdo byl mm, zvolen, mohl být tedy odvolán, aby to dělal ten, kdo ho zvolil do té funkce. Já mm, jsem proto, aby to, byla, aby to byl případně výbor, příslušný výbor, vy jste zmínil konferenci předsedu, ano, ale aby, to bylo, aby do toho byl zapojen výbor, aby to dělal ve finále. A potom, zde já souhlasím s panem Dafem, mně se zdá, že poradní výbor to je důležitá věc, poněvadž máte celou řadu osobních různých situací, které vůbec nejsou tak jasné. Třeba já mám zkušenost eh, z Národního parlamentu, který znám nejlépe, a eh, tam máte celou řadu případů, kdy to vůbec není jasné. Zdáli je eh, to vhodné být členem třeba nějaké před, nějakého představenstva, nějaké správní rady a podobně. Proto si myslím, že ten poradní výbor bude velice důležitý a zdá se mi, že Eh, ty předpisy, které teď máme, tak eh, ty eh, to nechávají příliš v rukách jedné osoby, předsedy. A já si myslím, že ten poslanec, když má vážné pochybnosti ohledně své situace, mm, tak zdáli tedy respektuje jednací řád nebo ne, tak ten poslanec by měl mít právo být vyslyšen tím poradním výborem a nejenom předsedou protože ten předseda má další a další úkoly a mm, proto si myslím, že ten poradní výbor eh, je eh, v lepší pozici vyslechnout toho eh, poslance, jakmile ho vyslechne, tak mu tak předá své stanovisko předsedovi. Pane předsedo, já závěrem chci vám poděkovat a chci zopakovat, že EPP e je ochotná vylepšit tento návrh a já si myslím, že tento návrh je dobrou zprávou eh, právě v tomto okamžiku, mm, kdy my poslanci nejenom, eh, že eh, musíme být čestní, ale také to musí být vidět, že jsme čestní a musíme působit příkladně. Děkuji. Děkuji. A pan Bronz nyní. Yes, um... I might not be the first to rush to the... Eh, já si myslím, že je, reputace tohoto parlamentu je velmi důležitá. Všichni volení zástupci by se měli chovat eh, příslušně a to se týká poslanců tohoto parlamentu stejně jako každého jiného parlamentu. Proto je eh, důležité rozlišovat mezi těmi, kdo vědomě porušují pravidla, kdo se vědomě dopouštějí eh, korupce a těmi, kteří se zkrátka omylem dostali do nějakého problému a tak dále. To je vlastně definice toho střetu zájmu. V pozměňovacím návrhu 9 o kterém hovořil pan Dav, eh, konkrétně v písmeně eh, B, eh, se hovoří o tom, pardon, v písmeně E, o Prahu 5000, zatímco v písmeně C se hovoří o jakékoliv výdělečné činnosti. To znamená mm, velmi řekněme, drobných investic, například když máte nějaké peníze v nějaké e, spořitelně či něco takové. Pokud se podíváte na písmeno H, tam se hovoří o jakýkoliv dalších finančních zájmech, které by mohly ovlivnit výkon. To se posuzuje zřejmě velmi subjektivně. My samozřejmě si mm, sami sebe považujeme za e, eh, neskorumpovatelné, a v podstatě všichni bychom si tedy řekli, ano, toto se na mě nevztahuje. Eh, myslím, že tato nejasnost by se mohla vyřešit tím, kdyby se zde velmi přesně řeklo, co přesně do toho spadá a co ne. Také by tam mohly být, eh, bychom mohli stanovit konkrétní otázky, které si vyžadují přesné odpovědi a to by zabránilo tomu, že v budoucnu nastane situace, kdy někdo řekne, jo, to jsem nevěděl, že tohle do toho také spadá. Je samozřejmě velmi nebezpečné, aby mm, se z těchto pravidel Eh, staly jakési pastičky. Eh, mělo by se zkrátka zabránit tomu, aby se lidé, kteří se ne, neumyslně něčeho dopustili, dostali do obrovských politických eh, problémů, stali se terčem. Děkuji. Opět ještě chce slovo pan Guerrero, chce něco doplnit. Velice stručně, aby to bylo jasné, jaká je pozice socialistů a demokratů. Souhlasím s tím, co řekl pan Herner a pan předseda ohledně těch volených funkcí. Já jsem to špatně pochopil původně, já jsem se spletl, já jsem to pomotal. Grazie, onorevoli. Eh. Děkuji. A nyní má slovo pan Šepling. Chairman, thank you. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za předloženou zprávu. Je to velmi zajímavá debata. Dovolte, abych do ní také přispěl. E, za prvé, ten poradní výbor, což je pozměňovací návrh číslo 12 zde mám otázku. Eh, je to opravdu nejlepší způsob, jak zajistit eh, transparentnost, že by se zde eh, mělo rozlišovat mezi jmenovanými a volenými zástupci? Opravdu se jen upřímně ptám my bychom chtěli posílit eh, naši legitimitu v očích eh, voličů. Možná by v tom případě bylo lepší, aby tento orgán byl volený spíše než jmenovaný. Za druhé se eh, tady jedná o postup porodního výboru bude eh, se provádět eh, záznam ze všech těch eh, post, rozhodování, projednávání budou se tím vytvářet precedenty. Eh, myslím, že to by nebyl špatný nápad, protože by se tím vlastně ujasňovala ta pravidla, vytvářely se postupy do budoucnosti. Za třetí jsou ta rozhodnutí závazná, to bychom to také měli jasně eh, specifikovat. Ano, hovořím o tom poradním výboru. A potom pozměňovací návrh 8 kde se říká, že v případě, že je poslanci něco nejasné, může se dotázat poradního výboru. Myslím, že bychom zde měli také stanovit povinnost odpovědět eh, v nějaké stanovené lhůtě 14 dní, měsíc. Eh, měli bychom eh, tu jasně stanovit tedy nějakou lhůtu, aby to tu jaksi tak nebylo vágně. Potom finanční zájmy a podobné věci. Myslím, že finanční zájmy by měly být eh, identifikovány velmi široce. Eh, to je především tedy pozměňovací návrh číslo 9. Veřejný sektor a soukromý sektor eh, byly kdysi dvěma jasně oddělenými kategoriemi, ale dnes už tomu tak není. Dochází tam k různému prolínání. Lidé přechází z soukromého do veřejného sektoru a tak dále. Možná bychom měli najít nějakou formulaci, která by se vztahovala jak na eh, služby poskytované vládám, které sebou také mohou nést určité finanční výhody, ať už se jedná o eh, tedy národní vlády, ať se jedná o místní samosprávu, přístup k informacím, různé eh, polovládní organizace a tak dále. Eh, takže já bych to tady eh, definoval spíše trošku šířej, tak aby se to nevztahlo pouze na soukromý sektor, ale i na sektor veřejný. Tady jde o otázku moci a důvěry. To, co lidé eh, prováděli či mm, dělali, konali ve veřejných službách, je stejně důležité jako to, co eh, ta činnost, kterou vyvíjeli v soukromé, v soukromé sféře. Honorable Viand. Eh, děkuji, pan Viant. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl v první části zaměřit na to, co říkal kolega Trot a potom také se vyjadřím ke kolegovi Broncovi. Chtěl bych výslovně podpořit eh, tento dokument. Samozřejmě tady můžeme diskutovat o tom pojmu eh, všeobecné. A já si myslím, že časem se to trochu usadí a budeme mít nějaká zaběhnutá řešení, ale v tuto chvíli bych chtěl hovořit o bodu 19 a 12. Za sebe bych chtěl říci, že za 14 let se tady nevyskytl jediný případ, kde by se na mě obrátil nějaký lobista a já bych mohl říci, že eh, se ta červená linie, kterou nesmím překročit, že by se třeba jen objevila. A když se zamyslíme nad tím, čím se tady teď zabýváme, tak ti kolegové, eh, kterých eh, se to týkalo, ti byli selektivně vybrány, protože mně se nikdy nic takového třeba opravdu nestalo. A myslím si, že některé věci nesmíme zapomínat, když budeme schvalovat eh, tento dokument. Když se tady objeví uh, nějaké Eh, pokud tady budou eh, nějací provokatéři, tak ti, kteří podlehnou takovému jednání, musí být samozřejmě potrestáni a ti, kteří budou eh, na druhé straně se snažit o takovéto chování, ty musíme také potrestat. Tedy ti, kteří budou takové, mm, k takovým věcem poslance vybízet. A já, kdyby se něco takového stalo, tak bych se obrátil na předsedu a řekl bych, někteří lidé se tady nechovají tak, jak by měli a možná bychom tady měli udělat exemplární případ pro ty, eh, kteří eh, tato pravidla zraňují zvenku, která tady, k něčemu poslance vybízí. Myslím si, že 95% kolegů nebo možná ještě větší procento pracují korektně anebo se snaží korektně pracovat a to, že jeden člověk šlápl vedle, si myslím, eh, by eh, nemělo být zveřejňováno na webových stránkách na našich domovských stránkách by měly převažovat pozitivní zprávy. Myslím si, že o těch věcech se vždy velice hovoří a ty odkazy, které tam budou viditelné na první pohled, ty se budou neuvěřitelně rychle šířit. A to se ukázalo také u e, toho zmíněného případu. Myslím si, že 1.12. E, bychom to měli uzavřít. Tyto případy proběhly v funkčním období e, tohoto předsedy a on má zájem na tom, abychom samozřejmě ty výsledky, abychom jich dosáhli ještě během jeho období. E, pokud jde o článek 12, 19 a 10, tak tam si myslím, že jsme ještě ale to nedopracovali tak daleko, jak by bylo potřeba. Potřebujeme určitou kulturu při provádění těchto pravidel. Ten poradní výbor, to je něco zcela nového a já si myslím, že by měl začít jednat nejen, e, když je tady nějaký tvrz, nějaké tvrzení, nějakou porušení pravidel. Když přijde nějaký poslanec a řekne, situace je taková a taková, jak se mám zachovat, tak eh, potom tady nemůžeme tady eh, to začít zvažovat a říct, poměrem hlasů 3 ku 2 se doníváme, že by to mělo být tak a tak a nakonec se ukáže, že to, co mu doporučíme, aby se, jak by se měl zachovat, se potom neukáže mm, dobrý způsob. Takže tady opravdu potřebujeme právní jistotu. Přál bych si, aby v kompetenci tohoto poradního výboru byla možnost, že mm, chybné chování eh, těch třetích osob by tam také mělo být nahlášeno, aby ten výbor se o tom mohl poradit, o tom, jaké budou následující kroky. Článek 4, pozměňovací návrh 9. Tam je to opravdu plné neurčitých pojmů. Eh, co je eh, vedoucí orgán? v 27 členských státech. A když poslance pošlu eh, do tohoto poradního výboru a zeptej se ho, jaký orgán ve tvé zemi považuje za ten hlavní orgán No tak to mi připadá dosti pochybné. Já tady uh, si vytasím takový ostrý meč, pádný meč a vlastně tady nemám vůbec žádnou právní situaci. Takže to uh, není žádná pomoc pro takového poslance, který chce se zachovat řádně a zároveň se tady neskutečným způsobem obnažuje. My bychom neměli lidi přinutit nebo nutit k tomu, aby tak říkají, tančili rychleji, než hraje klavír. Potom eh, dohody. Já si myslím, že to tady není přesně naformulováno a je tady celá řada eh, různých možností, jak se z toho vyvléknout. K pozměňovacímu návrhu číslo 10 bych měl ještě, jeden, ještě jednu poznámku. Zřejmá hodnota. Co to znamená? To je něco, co se velmi eh, dotýká toho poslance, když půjde k výboru a řekne, no možná to není tak zjevné, ale kdo ví, já bych si přál, aby tady byla spíše uvedena tržní hodnota. Když eh, například eh, někdo uh, mi dá obraz, tak ten obraz má nějakou cenu. Protože Eh, nikdo by takový obraz ode mě pravděpodobně nekoupil, ale když si obstarám eh, tento, objednám tento obraz a malíř mi to namaluje na zakázku, tak za to možná zaplatím až 2000 euro. Takže Tady je potřeba k tomu doplnit ještě třetí odstavec, protože existují také dary, eh, kde se říká, ano, tyto dary nemůžeme odmítnout, mají osobní hodnotu, možná nemají žádnou objektivní tržní hodnotu. V německém Bundestagu je Eh, pravidlo, eh, které říká, když dar překračuje 150 euro, tak musí ten eh, dárek odevzdán, pokud tento obraz v podstatě jaksi si nekoupí nebo nenahradí za to. A musí to být vyšší cena. Takže Musíme si to představit, to je potom všechno v, ve skladech a musí to být eh, odstraněno jakožto zvláštní odpad, protože nikdo nesmí vědět, že tento dar, který jsme přijali ve jménu parlamentu, nyní vyhazujeme. Takže za nejvyšších eh, bezpečnostních opatření, aby to zůstalo utajené, my to musíme potom odstranit. Pak bych si přál, pane předsedo, aby v úvodním ustanovení se eh, vyslovil silný apel na, na eh, ostatní místa, která jsou ještě otevřená. Potřebujeme eh, jednotno, jednotná pravidla pro imunitu. Pokud je pravda, že nějaký poslanec, kterému je něco vyčítáno, když je to pravda, že podle vnitrostátního práva to, co udělal v tomto parlamentu, je trestné, neboli podle práva tohoto státu, kde jsme, je to trestné, ale podle jeho státu eh, vnitrostátních pravidel to není trestné, no tak eh, to potom musíme upravit, jak budeme postupovat. Nemáme tady ani pravidla k tomu, jestli mohou být prohledávány eh, kanceláře poslanců. Z prezidia můžu eh, říci, že pro nás bylo velice obtížné dohodnout se na tom, jak to bude s imunitou. Potom je ještě dodatečná dobíhající imunita po té, co poslanec složil svou funkci jsou určité eh, akty a já tady nehovořím eh, o těch případech, kdy byl poslanec podplacen, ale hovořím o běžných případech, eh, kdy poslanec složil svou funkci a jsou tady důvěrná akta, která jsou chráněna a my tady nesmíme s vaničkou vylít i dítě, takže prosím v úvodním ustanovení tam by měl být vysloven apel na příslušné orgány a na tento parlament. Děkuji. Eh, Děkuji, pane Výlande. A nyní chce slovo pan Messerschmidt, místo předseda. Eh, tak for det, eh, formand. Ehm. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych se chtěl eh, stručně věnovat principu hm, zveřejnění nebo veřejnosti. Já si myslím, že toto má eh, silný preventivní účinek, neboli to rozhodnutí, jestli poklesek bude prezentován veřejně nebo ne. To má možná v takovém případě, kdy to zveřejněno je, ještě větší účinek, než když jsou pouze zrušeny diety. Pokud se rozhodneme, že jsou etické principy porušeny, tak je potom v našem zájmu, abychom něco takového co nejrychleji zveřejnili. Pokud ta pravidla mají vůbec působit, s ohledem na to, co tady poslanci v parlamentu dělají, jak se chovají, tak je nejúčinnější sankcí, když je volič upozorněn na to, že někdo porušil kodex chování, který je tady schválen. Na webových stránkách parlamentu je potřeba zveřejnit, když eh, dojde k takovému rozhodnutí. Samozřejmě to může být eh, uděláno také na jiném místě, ale problém je v tom, abychom, nebo řeknu to jinak, Někdo říká, že informace se po internetu velmi rychle šíří, ale to přece není problém, právě naopak. Eh, jde nám přece o to, aby občan měl rychlý přístup k informacím a k tomu, co se děje. A my si myslím, že to platí také k pozměňovacím návrhu 6 a 7, pokud jde o pozitivní a negativní eh, definici kodexu. V ustanoveních tam máme nejprve pozitivní popis toho, co má eh, poslanec dělat a potom tam máme negativní popis toho, co poslanec dělat nemá. A já si myslím, že to je zcela logický postup. Potom tady máme pozměňovací návrh 7, článek 2, písmeno B, kde se hovoří o korupci a e, s tím naprosto souhlasím s tím, co říkal i předchozí řečník, že korupce je něco e, nepřijatelného, ale řeší se různě v 27 členských státech řeší se, jakým způsobem se s tím nakládá, závisí to na národních parlamentech, národních pravidlech, národních soudech. A proto je velice problematické, když tady budeme mít dvě osoby, které ve dvou různých státech jsou zvoleni poslanci a bude se s nimi zacházet jinde protože někde podle národních předpisů mu budou odstraněny eh, diety a někdo jiný by se mohl dostat až do vězení, eh, sebrali by mu poslanecký mandát. To je opravdu zvláštní, proto bychom tady měli mnohem přesněji popsat co je korupce a co může vést ke ztrátě práv, které jsou uvedeny v návrhu. Neměli bychom spíše říci, že korupce to je něco, co řeší národní orgány a mohli bychom tady uvést, že korupce vede ke ztrátě imunity, aby soudy mohly v této věci rozhodnout. Nemůžeme chránit eh, naše poslance do této míry. Tady bychom měli takto postupovat a je důležité, když vznikne podezření z, imunit, eh, z korupce, tak je imunita zrušena tak, aby se eh, poslanec mohl dostat před Národní soud. Měli bychom to mnohem specifičtěji, přesněji naformulovat, než to tady v tuto chvíli je. A ještě jedna další věc. Když bude vytvořen ten zmíněný výbor a pokud bude rozhodovat o tom, kdo ztratí zprávu, tak mě zajímá, kdo potom rozhodne o dalších důsledcích. Jsou to koordinátoři, kteří řeknou, ano, tento úkol převezme jiný kolega a nebo to potom je na frakci? Myslím si, že když je zvolen určitý poslanec na zasedání koordinátorů a potom eh, ztratí tu zprávu, tak by potom o tom měli opět rozhodovat koordinátoři a ne frakce. Pokud jde o to, komu ten úkol nebo ta funkce bude přidělena následovně. Takže to by měli projednat koordinátoři. Jinak eh, se připojuji k těm pozitivním připomínkám ke zprávě. Musím říci, že tady je mnoho dobrých věcí. Souhlasím s těmi kolegy, kteří říkali, že to je ten směr, kterým bychom se měli vydat. Ale pokud jde o otázku, za jakých podmínek poslanec přijde o imunitu a kdy přijde pouze o eh, diety, tak tam to musíme upřesnit. Děkuji. Eh, Hefner, parola. Opět o slovo požádal pan Hefner. Ich wollte nur ganz kurz... Eh, já jsem chtěl jenom eh, stručně pohovořit o té základní otázce, jak eh, naložíme se zpravodaji. Během schůze jsem se na to ještě jednou díval a pokud tomu dobře rozumím, tak je to tak, že v, původně navrhu, na, v původním návrhu článku 7 z pracovní skupiny jsou eh, dva sankční postupy. Jednak A až D, eh, kde je závěrečné nebo konečné rozhodnutí na předsedovi. A pouze v případě E, kde jde o odejmutí nějaké funkce, do které je poslanec volen, tak je to tak, že konference eh, předsedů tří pětinovou většinou rozhodne a potom ještě jednou eh, dvoutřetinovou většinou s tím musí souhlasit plenární zasedání. Tak to je dnes nastaveno. A má eh, poznámka je následující. Pan Kaziny se ptal na to, co s tím dále uděláme, nebo mělo by to být tak, jako s každou jinou funkcí, a tady to je v mém případě eh, spíše věc určitého pocitu, který mám, než aby to bylo nějaké systematické, to, co říkám. Myslím si, že toto je opravdu eh, poměrně vysoká laťka nebo eh, překážka nebo zkrátka něco, co se musí překročit. A v tom dosavadním postupu bych podobně jako pan Kasíny se rozhodl, že s tím budeme zacházet jako s jinou funkcí, do které jsou poslanci voleni v Evropském parlamentu. Tedy to, že předseda ten může uvalit určité sankce, ale ty se netýkají odejmutí určitého uh, úřadu nebo funkce. Tam se to může týkat například vyloučení z některých schůzí na nějakou dobu ale odejmout někomu funkci nebo úřad, to je něco jiného než běžná sankce a proto po dnešní úvaze bych se rozhodl tak, jak jste to navrhl vy. Ale myslím si, že bude moudré, když se nad tím všichni ještě trochu zamyslíme. Já si myslím, že systematicky a co se týče té váhy té otázky, je to velice důležité. Všechny ty ostatní věci, které tady padly v diskusi, jsou podle mě řešitelné. Také to, co tady říkal kolega Wieland, mě samozřejmě těší, že se tady zamýšlíte nad rostoucí hromadou odpadu eh, parlamentních dárků. To samozřejmě není smysl darů ale eh, a vy se tady zamýšlíte nad tím, jak bychom to mohli právně očistit, aby eh, ta cenost mohla být uchována nějakým čistým postupem, tak, aby eh, ta cená věc nemohla působit jako nástroj oblivnění poslance. Pokud by tady byl vymyšlen takový postup, tak by to bylo dobré a to všechno podle mě nepředstavuje žádný velký problém. Já jsem se ještě jednou přihlásil proto, protože jsem si všimnul, že tato diskuze je také diskuzí o tom, jak se sami vnímáme, jak se my poslanci vnímáme v naší funkci poslance. A co říkal kolega Sondergaard? V první části vašeho vystoupení jste hovořil o e, všeobecném zájmu, ale já tady nejsem ve všeobecném zájmu. Já tady zastupuji určitou stranu, určitou pozici a nenechám se tady nijak omezovat všeobecným zájmem. To mě rozčílilo, protože myšlenkou parlamentu, smyslem parlamentu je, abychom tady měli zcela rozdílné pohledy na to, co je ve všeobecném zájmu. Máme tady komunisty, liberály a tak dále. Tak to má být a doufám, že společný pohled nebude takový, že každý bude přemýšlet, co je ve vlastním zájmu dobré, co je v zájmu určité skupiny. Já to říkám proto, protože jsem komunist, eh, nějak chápal teoreticky, ale mám pocit, že v praxi se to potom vyvinulo úplně jinak a na ten rozdíl jsem chtěl upozornit. Grazie. Děkuji a nyní má slovo ještě paní Kejne. Já budu stručná. Připojím se k tomu, co říkal pan Pílan, a to zcela. Především pokud jde e, o použití těch e, neurčitých právních pojmů. A chtěla bych upozornit především na dvě věci. Myslím si, že je velice důležité, aby ten poradní e, výbor nebyl pouze orientační pomocí, ale mohl učinit rozhodnutí, které bude právně jisté. Například pozměňovací návrh 12. Různé eh, dary a podpory. Já jsem eh, z naší frakce, musím eh, v Německu dělat nejrůznější přednášky a velmi často je to časově tak, že musím v místě přenocovat, protože sama jsem ze severního Německa a Evropský parlament nám tyto náklady na přenocování neplatí a proto tyto náklady velmi často nese organizátor akce. A když se podíváme na cenu takového pokoje ve čtyřhvězdičkovém nebo v pětihvězdičkovém hotelu, tak ta cena představuje vždy zhruba 150 euro, někdy to bude 153 euro, 160, 180, 190, to je cena průměrná a pro tento standardní případ, který bez pochyby zažíváme všichni, bych si přála, abychom tam dali naprosto jednoznačnou formulaci, protože bych nechtěla, aby pokaždé, když nám někdo zasponzoruje nějaké přenocování, čemuž nelze zabránit, se budeme muset obracet na poradní výbor, který by potom musel zkoumat, jestli je toto ta přednáška skutečně stoprocentně v rámci působnosti Evropského parlamentu. Takže to je případ, který by se mohl vyskytnout velmi často. Pozměňovací návrh 9, eh, uvádění příjmů. Pokud je to potřebné, tak bych si přála, abychom tady mohli předkládat i určité vysvětlení. Uvedu dva příklady. Například v Německu máme takovou situaci, eh, kde automaticky příjem partnera nebo manžela, manželky se jaksi eh, stoprocentně eh, připočítá manželovi. To, co ten partner vydělá, to se stoprocentně musí uvádět eh, u daňového přiznání nebo prohlášení o příjmech. A já si myslím, že je důležité, aby tam bylo možné vysvětlit ten systém, protože jinak by mohl vzniknout úplně chybný dojem. Druhý případ. Eh, jsem eh, právnička, notářka a z aktivit, eh, které jsem dělala před třemi lety, mi stále ještě přichází příjmy a vzniká z toho chybný dojem, že jsem aktivně činná vedle mé činnosti v Evropském parlamentu. A já bych eh, chtěla říci, že jsou to eh, třeba příjmy, eh, které vyplývají z aktivit, které jsem vykonala ještě dlouho předtím, než jsem se stala evropskou poslankyní. Já bych si přála, aby jsme to tam mohli vysvětlit, protože jinak se v novinách objeví zpráva, že poslankyně XY vedle parlamentní aktivity vydělává ještě tolik a tolik a lidé si potom budou myslet, že poslanec se vůbec nevěnuje tomu, čemu se věnovat má. Takže bych byla velice ráda, kdyby tyto dvě věci byly ještě vyjasněny. Děkuji a ještě zde máme Mendese de Vigo, Viga, který chce něco doplnit a ještě další eh, dva kolegové, kteří chtějí doplnit eh, to, co řekli. Velice stručně já chci poděkovat panu Messerschmittovi za to, co řekl. On má pravdu. Co se děje, je, že dejme tomu v revizi jednacího řádu nemůžeme změnit eh, protokol o imunitách. To je jasné, to není možné. A to bych nechtěla, abychom přes jednací řád měnili systém o, o imunitách. A zde pan Messerschmitt ale říká, že e, e, není, e, že tady navrhuje, aby náš parlament mohl tedy ovlivnit ten způsob volby poslanců a to já podporuji, abychom to takto novelizovali. A ještě má slovo se pan Grecher. Mám otázku ke spravodajství. Zajímalo by mě, jak často v minulosti došlo k tomu, že spravodaj zažil, že mu byla odebrána zpráva. A to kvůli, eh, nějakým, eh, kvůli nějakému pochybení nebo eh, že by odevzdal tu zprávu sám. Samozřejmě my všichni víme, že tady jsou různé politické záležitosti, ale hovoříme tady no, o těchto věcech a chodíme kolem hořké kaše. A mě by zajímalo, kolik případů tady v minulosti už bylo. To by nám pomohlo, když se tady bavíme o těch sankcích. Můžete na to odpovědět? Já vím, že je to velice složité. Grazie. Děkuji. A ještě pan Sondergaard. Tak, um, helt kort til herr Hefner. Altså, jeg, jeg... Velice rychle na pana Hefnera. Já nechci tady zahajovat eh, diskuzi o komunismu s panem Hefnerem. Eh, vůbec jsem se na to nepřipravil. Jenom eh, bych chtěl říci jednu věc. To, o čem zde hovoříme, je e, zakotvit právně povinnost e, sloužit e, obecnému zájmu. To je povinnost. Přece my se zavazujeme, že budeme hájit obecný zájem a nemůžeme mm, nějak prověřovat tuto povinnost, protože se neschodneme na tom, co to je obecný zájem. Samozřejmě cíle zelených Eh, jsou asi eh, jiné než třeba zájem eh, přežití průmyslu, takže každý máme určitou koncepci obecného zájmu. Takže mm, jde o to mít ale tady takový předpis, který nás bude nutit, abychom se zavázali, pro, že budeme hájit něco, pro co není definice. A to tež platí pro termín nestranný. Co to znamená být nestranný? Samozřejmě my nejsme nestraní. <laughs> Když rozhodujeme, tak přece podle, každý podle svého přístupu rozhoduje. Ale to jsou tedy prázdná slova, která v každodenním eh, chodu parlamentu nemají co říci. Ještě velice sluš, stručně. Eh, politika je služba pro všeobecné blaho na tom trvám. Všechny sankce, o kterých hovoříme, nebudou platit, pokud někdo řekne, když někdo, eh, tedy, nebo se neuplatní, když někdo řekne, že pan Sondergaard nebo pan Hefner neslouží všeobecnému eh, dobru nebo blahu, ale pouze při porušení. A Dobře. Ano, takže tato eh, konverzace, jak vidím, byla velice bohatá a nevím, kdo Eh, to řekl, ale bylo řečeno, že zde my, eh, členové parlamentu, musíme udělat vše, abychom obhájili důvěru občanů, tedy voličů, což znamená mít transparentní pravidla a mm, dostatečně přísná pravidla upravující chování poslanců. A podle mě tato premisa je doprovázena naším úmyslem a to rychle uzavřít tuto zprávu, protože, jak někteří z vás řekli, eh, etický kodex eh, eh, v podstatě zde reflektuje na ty tři pokusy korupce zde v parlamentu a teď to řeší soudní orgány, zda došlo ke korupčnímu jednání či nikoliv. A to je něco, co nám dělalo starosti a my se snažíme teď na to reagovat a ukázat, že my v parlamentu chceme transparentnost. A v tomto etickém kodexu je tedy určitý prvek eh, viditelnosti, chceme se zviditelnost před lidmi, což znamená, že musíme jednat také rychle. Vím, že pracovní skupina si porovnala všechny etické kodexy všech národních parlamentů a e, takže mm, můžeme po nich jít, aby nám tu analýzu předali. A e, tento etický kodex vlastně by měl stát nad těmi národními etickými kodexy. A já bych tedy rád, abychom eh, upustili od nějakých sekundárních, marginálních korekcí, abychom se zaměřili na ty zásadní věci. Já eh, jsem si zaznamenal vaše příspěvky. No, určitě musím si to promyslet, nejsem schopen hned si vytvořit názor, ale k jednomu bodu mohu odpovědět. To jsem již naznačil. A to je rozdíl mezi tím eh, mandátem volené funkce a eh, tím zpravodajem. A eh, zde, jak jsem řekl, že pokud jde o Eh, toho zpravodaje, když je někdo jmenován zpravodajem, tak bychom dali přednost, aby to byl výbor, který by vynesl definitivní rozhodnutí, tedy výbor, do kterého patří ten zpravodaj. To jsem vyredukoval z vašich příspěvků, ale v textu pracovní skupiny, návrhu pracovní skupiny, tam eh, eh, se tedy vkládá tato nová sankce, ta předtím nebyla v tom článku 153. A zde je to vlastně tedy ult, sankce ultima ratio, tedy zrušení toho, eh, té funkce. A já opakuji, mně se zdá důležité, aby zde byla ale i určitá záruka eh, ve formě eh, konference předsedů, aby ta rozhodla dvoutřetinovou většinou a potom, aby i plénum eh, tedy mohlo uvalit tu sankci opět eh, eh, kvalifikovanou většinou. A potom tedy pracovní skupina stanovila určitý seznam sankcí, a to je ta čtvrtá sankce. Ano, jestli se nemýlím, je čtvrtá. Čtvrtá sankce stanovuje zrušení, tedy v případě porušení etického kodexu, eh, kterého se dopustil zpravodaj v rámci eh, přípravy zprávy, tak předseda může tuto otázku postoupit konferenci předsedů. Zde eh, tedy v tomto bodě 4 je to trochu něco jiného než bod 5 a kde se říká, že konference předsedu aplikuje článek 19, to znamená požádá plénum, aby uvalilo sankci. Ne, zde se hovoří o tom, že je to e, konference předsedu, která rozhodne definitivně, anebo to postoupí výboru. Já si myslím, že by to měl být výbor, který by rozhodoval o tom zpravodaji, protože byl to výbor, který ho jmenoval. Zde já jsem již promyslel určitý pozměvací návrh, ale uh, je to tedy sankce ve formě zrušení eh, eh, volené funkce, tedy myslím kvestorem, předsedou, místopředsedou a tak dále. A tam je to plénum, které rozhoduje dvou třetinovou většinou. A mm, eh, s tím, že pokud jde o teď to, když rozhoduje výbor o zrušení té funkce toho mandátu, tak opět dvoutřetinovou většinou opět. Samozřejmě zde hm, eh, ještě máte čas si to promyslet a předložit pozměňovací návrhy k tomu. A ještě další otázka, třeba otázka toho výboru, toho poradního výboru poradní výbor, já zde reaguji na tu vaši otázku, ten nerozhoduje, ten radí. A samozřejmě radí předsedovi. A není to závazné stanovisko. Je pravda, že zde může být procedurální problém, jak řekl kolega Daf e, Ten můj návrh k tomuto bodu tedy a i to zmínila pracovní skupina, která hovoří o tom, že e, tedy je to ten hm, e, předseda, který vyslechne toho poslance a ne e, poradní výbor. Zde si myslím, že je třeba to ještě nějak upravit. Lze si představit, že ten je, náš, tento poradní výbor tedy něco vypracuje a odsouhlasí to předseda. A to bychom tam měli nějak zakotvit. A ještě v tom mém posledním návrhu tam mm, se snažím reagovat na návrh pracovní skupiny, kde se říká, že předsednictvo to je návrh 14, přijímá způsoby, jak aplikovat tento kodex eh, a to, eh, a to potom monitoruje aplikaci a případně aktualizuje tento návrh a navrhuje novelizaci etického kodexu. Jinými slovy, je možné, aby mm, úřad předsedy, eh, také i eh, mm, eh, tedy se, mm, se zhostil tedy mm, přípravy ustanovení po radě konzultač poradního výboru. Pokud jde o článek 1, pane Sondergaard, zde pracovní skupina vytvořila svůj návrh, kde hovoří o těch základních principech, které třeba dodržovat a e, tam jsou ty čtyři body. E, tam ty dva body, ty hovoř, jsou pouze indikativní principy, kde se říká, že poslanec se musí chovat transparentně, e, čestně a tak dále. A mm, že to je samozřejmě jednání, které nelze precizovat úplně pro konkrétní situace, ale další body 3, 4, tam se hovoří o konkrétních situacích kde eh, tedy o přijímání darů nebo že si vyžaduje dary, to je porušení povinností a nerespektování principů. Takže já si myslím, že ano, mm, mm, eh, to je jasné. Samozřejmě lze kritizovat tu detailní úpravu, ale já si myslím, že to je lepší takto, terminologicky lepší zde udělat rozdíl mezi principy a konkrétními povinnostmi rozlišit to. Já ne, neumím odpovědět na tu otázku, zda již máme precedenty odvolání. Ne jako sankce, ne, protože zatím jsme neměli tuto sankci odvolání eh, kvůli porušení etického kodexu, takže nemohu říci. Já se snažím o maximální stručnost. Potom ta skup, ta, ty mezi skupiny. Mezi skupiny vlastně je pravda, jak řekl kolega Mendes, že dnes již máme toto pravidlo. Ano, a právě proto, že to již máme ve stávajícím etickém kodexu, ale ten text e, té pracovní skupiny na to zapomněl. Já si myslím, stejně jak říká kolega Mendes, že ano, to tam musí být. A pokud my tam vložíme sankce, pokud tam vložíme takže eh, my eh, to musíme, musíme tam i eh, dát ty různé zájem, skupiny, ty meziskupiny a podobně, pro, vytvořené ad hoc pro určitý účel, tedy ty takzvané intergroups, meziskupiny. Kolega Bronx, návrh 4, Eh, návrh 9. Vy jste řekl bod 4 bo, eh, návrhu 9 se vám zde jeví jako příliš obecný. Je eh, třeba se vzdát jiných finančních zájmů, které by mohly ovlivnit výkon funkce. Je pravda, že to je obecně formulované, to je výsledek pracovní skupiny. Ale samozřejmě zde se to navrhuje obecně, abychom e, spíše něco neopomněli a proto je to e, takto obecné. A dále e, výbor musí být zvolen a tak dále. Takže zde mohu říci, že v pracovní skupině, mi bylo řečeno, se hovořilo o tom, že je Eh, dobré se vyhnout tomu, jak to má být složeno, tedy zase se socialistů, EPP a podobně, takže proto je to tam, proto tam hovoří o tom předsedovi, který má být nadstranický. Já asi teď nebudu schopen odpovědět na další body, ale spíše budu mít mm, takovou otázku a chci se na to podívat eh, z pohledu perspektivního. Takže eh, tento etický kodex se snaží garantovat správné chování poslanců a snaží se trestat ty poslance, kteří se nechají skorumpovat. Ale kdo trestá ty, kteří korumpují? Zde mm, bylo mi řečeno, že eh, tyto případy korupce tedy se eh, dějí v našem parlamentu, ale i v členských státech. A my zde máme Lisabonskou smlouvu o fungování EU, která by nás měla vést tomu, že my zde ve výboru AFKO bychom měli se zamyslet na tou možností, což stanoví článek 86, a to e, vytvořit úřad evropského prokurátora který by především měl vyšetřovat e, tedy a e, tedy zahajovat trestně právní e, řízení proti těm, kteří útočí na finanční zájmy Unie a také i tento prokurátor by mohl E, být odpovědný za přes, závažnou přeshraniční trestnou činnost. E, samozřejmě to je otázka velice citlivá, ta se dotýká sovereny státu, trestní právo je e, velice citlivá disciplína práva pro členské státy, ale dnes vyšetřování závažných trestných činů proti tedy mobilním zločincům, kteří neznají hranic, Eh, teď především v Schengenu se pohybují úplně bez hranice, tak i zde my bychom měli mít eh, možnost tedy eh, je stíhat z jednoho místa. A já myslím, že to, je, to neznamená, že bychom um, nějak narušovali v tomto suverenitu členských států. Ne, ale je třeba, aby to uh, vyšetřování bylo vedeno koherentně a poté, až se ta věc tedy vyšetří, tak ten spis se předá Národním soudům. A co se stalo s těmi novináři, kteří eh, se snažili korumpovat zde v parlamentu? To jsou tedy provokatéři a jakou máme právní úpravu proti provokatérům? A, eh, takže určitě by bylo hm, třeba aspoň minimálně harmonizovat eh, tyto skutkové podstaty, tak aby to nepoškozovalo zájmy EU. A poslední poznámka já e, jsem byl na kolokviu v Paříži, kde jsme hovořili se francouzskými a jinými e, soudci a státními zástupci, takže e, tam jsme o tom hovořili a proto jsem vám to chtěl sdělit, jaké jsou ty úvahy. Takže teď termín pro pozměňovací návrhy a já si myslím, že pokud skutečně chceme rychle uzavřít tuto činnost, tak je třeba si stanovit termín pro pozměňovací návrhy 27. říjen v 9 hodin ráno, mm, abychom poté mohli hlasovat na mimořádné schůzi 14. listopadu ve Štrasburku. Pokud souhlasíte, takže takto si to stanovíme. A eh, já myslím, že mm, máte již určitě hodně materiálu pro přípravu vašich pozměňovacích návrhů a předložíte je dost rychle. Nyní další téma, což je mm, občanská iniciativa. Na minulé schůzi jsme se již eh, s koordinátory zabývali dvěmi hypotézami. Jak eh, se tedy připravit na tuto občanskou iniciativu, mm, protože to eh, začne fungovat od 1. dubna 2012. Pan Hefner požádal, aby náš výbor požádal o povolení vytvořit zprávu z vlastní iniciativy paní Gurmaj a, a, a pan Lamasur, tedy, který bohužel dnes zde není, napsali dopis a mm, e, takže ti hovoří, že bychom mohli modifikovat, novelizovat e, jednací řád, ale já dám v této věci nejprve slovo kolegyni Kurmaj. Děkuji, pane předsedo. Cílem této diskuse je vidět, jak tedy provádět nařízení o občanské iniciativě, jak stanovit co nejlepší postup eh, provádění a jak tedy provádět zde, tedy v Evropském parlamentu. Jak eh, již řekl pan eh, předseda, zpravodaj zde tedy nemůže být ale jistě víte, že nařízení o občanské iniciativě předpokládá veřejné slyšení v Evropském parlamentu. Ta občanská iniciativa vyžaduje milion podpisů, tedy v případě, musí to být to veřejné slyšení v případě, že tam bude eh, sebráno milion podpisů. Toto je úplná novinka je to zkrátka pro nás neprobádané území a zdá se, že je potřeba částečně upravit jednací řád eh, Evropského parlamentu. Eh, Spoluspravodajové Almasura a já jsme se nad tímto tedy začí, začali zamýšlet. Eh, přemýšlíme o tom už nějakou dobu. Pokud jde o podobu těchto konkrétních změn. My máme takovou představu, že se, eh, se stanoví jednoduchý postup. To nařízení stoupí v platnost 1. dubna 2013. My navrhujeme změnu v článku 200 12 jednacího řádu. Eh, to není opravdu velká změna, a v duchu dobré spolupráce bychom s kolegy Hefnerem a kolegyní eh, Valisovou eh, chtěli hm, projednat, eh, jak tedy zpracovat tuto důležitou zprávu. Eh, jakmile toto bude předloženo předsedovi Buskovi, tak se to vrátí do našeho výboru, protože jsme zodpovědní za jednací řád. My budeme mít tedy možnost eh, to projednat, para pozměňovací návrhy. Potom to bude tedy eh, přijato, schváleno a půjde to na formální schválení do, na plenární zasedání, tak aby to mohlo být tedy zařazeno do jednacího řádu. Domníváme se, že ve výboru je tu dostatečný prostor pro eh, diskuzi, konec konců jsme to již projednávali při schvalování toho nařízení a chceme tedy být připraveni eh, na okamžik, kdy to nařízení vstoupí v platnost příští rok v dubnu. Takže vážení kolegové, Evropský parlament hraje velmi důležitou roli ve věci Eh, v tom procesu občanské iniciativy neměli bychom zapomínat, že Evropská občanská iniciativa je především o občanech, eh, nikoliv eh, o poslancích Evropského parlamentu. to nařízení, jak stanoví určitou roli Evropského parlamentu a vyvolává určitá Mm, očekávání. Evropský parlament musí e, zajistit tedy slyšení. Samozřejmě, že e, nemůžeme vždy zajistit, že změníme názor Evropské komise. My nemáme žádnou pravomoc v tom, abychom e, podpořili tuto iniciativu a není tady úplně tedy E, zřejmé, jaké konkrétní možnosti máme. V podstatě je to tu poměrně dost otevřené a parlament může e, dělat spoustu věcí. Alan a já jsme se e, tedy domníval, že pokud jde o ty změny, bychom mohli říct, že to slyšení uspořádá příslušný výbor, který může spolupracovat s dalšími výbory. Proč? Domnívám se, že tedy máme celou řadu možností Eh, takže by na to mohlo spotřebovat, eh, pracovat eh, více výborů. To slyšení se musí konat do tří měsíců po předání té iniciativy komisi a předtím tedy, než komise vysloví svůj závěr po tom, co e, je iniciativa předána Evropské komisi, mělo by se to automaticky tedy objevit na agendě příslušného výboru v Evropském parlamentu, aby se to um, slyšení mohlo začít připravovat. Petiční výbor se může dále zabývat iniciativami, eh, kde, které tedy nezískají těch mm, potřebných milion podpisů, ale kde tedy je eh, nějaký zájem. Domníváme se, že to by mm, také byl vhodný postup. Je to určitá záruka pro organizátory, eh, kteří jistě pracují velmi usilovně na tom, aby se spírali ty podpisy a řada kolegů tady ví, jak těžké je eh, příslušné podpisy sehnat. Eh, měli by se eh, tedy na straně parlamentu této práce účastnit především ti, kteří mají zkušenosti s danou oblastí je třeba, abychom byli trošku opatrní, protože eh, zorganizování takového slyšení je poměrně náročné. Určitě by bylo vhodné, aby to byla nějaká pobídka. A je tu tady celá řada možností, jak toto provést procedurálně, ale je třeba zajistit, abychom do 1. dubna byli připraveni. Kolega Hefner. kolega Hefner. a potom kolega Schöpling. Ja, liebe eh, Kollegen, ich habe Vážení kolegové, udělal jsem eh, tento návrh eh, zprávy z vlastní iniciativy, a to už před několika měsíci, před eh, letními dovolenými. A to proto, že si myslím, že máme důležitý úkol. Toto dítě, které jsme přivedli na svět, teď musíme opatrovat tak, aby mohlo rozumně vyrůst, a aby to vše nabylo smysluplné formy. A celkově je eh, třeba říci, že eh, nařízení k ECI je velikým úspěchem. Evropský parlament tady do toho dokázal dnes celou řadu vlastních aspektů, které návrh komise ještě vylepšily. A přesto je zatím ještě stále otevřené, jestli e, tato záležitost bude opravdu úspěchem nebo ne. Myslím si, že to závisí na tom, jak konkrétně celý postup bude nastaven, především mezi Evropským parlamentem, e, občany a komisí. To je oblast, která je tady zatím ještě zcela otevřená. Velice podrobně jsme tady upravili, jak musí občané sbírat podpisy, kolik zemí, jak se to všechno propočítá, jaké tabulky, jak budou eh, podpisy přeskoumány, ale vůbec jsme neupravili, co se stane potom a jak to konkrétně bude zorganizováno. V této souvislosti tady vyvstává celá řada otázek a Zatím tady e, ještě, i když byl jednací řád doplněn, nebyly zodpovězeny a je to mnoho otázek, které se netýkají čistě Evropského parlamentu jako takového, ale jsou to i otázky interinstitucionální, to znamená vztahu mezi parlamentem a komisí. Celý tento nástroj není nástrojem k rozhodování, není to nástroj pro provádění přímé demokracie, ale je to nástroj participativní demokracie a pokud se nám podaří z toho udělat něco dobrého, tak to znamená, že musíme vyvolat dialog. Dialog mezi občany a evropskými institucemi. Občané musí mít dojem, že to, o čím jde, to, co mají na srdci, instituce vyslyší a že jim naslouchají, protože eh, není možné, eh, nebo nechceme tady říkat občanům, že když eh, schromáždí určitý počet podpisů pod nějaký záměr, takže my potom podle toho záměru budeme jednat. Tak to není. Ale jde o to, eh, jak to celé eh, bude vypadat. Jsou tady vlastně takové dva vlaky, které jedou vedle sebe. Jednak eh, občané sbírají podpisy a na druhé straně komise dělá svou práci a není možné, aby tyto dvě věci, které jedou po dvou kolejích, na sebe potom narazily nebo aby ty diskuze se nerozběhly do úplně opačných směrů. To by neposílilo demokracii, bylo by to spíše oslabení. Jde tedy o to, jak to nastavíme, aby ty koleje nebyly oddělené, nerozhý, nerozbíhaly se úplně do opačných směrů, anebo na sebe nenarážely, ale jakým způsobem to ideálně sladíme a jak občany zapojíme do práce parlamentu a komise. A to je umění. Musíme to vyřešit, aby to vše fungovalo hladce a nedocházelo k žádným nehodám. Už 636 630 let eh, tady eh, samozřejmě probíhají určité věci, spolupráce mezi eh, občany a institucemi a musíme to nyní jemně naladit, aby občané nebyli zklamáni a abychom jim nyní neslibovali, že splníme něco, co nemůžeme splnit a musí mít počet, že jejich přání zohledňujeme a nesmíme my zároveň být pod tlakem. Takže si musíme eh, zvážit eh, to, co se stane, když jeden milion podpisů bude eh, schromážděno a ta žádost bude považována za přijatelnou, nebo ta prozba. A Máme tady myšlenku slyšení, ale do poslední chvíle to vše bylo sporné a na posledním, posl, poslední den, v poslední hodinu jsme v trialogu přišli s formulací, kde jsme řekli, ano, je nárok na takové slyšení. Komise a Evropský parlament by měli zajistit, že toto slyšení bude zorganizováno v Evropském parlamentu, pokud eh, to bude eh, vhodně eh, sladěno s ostatními, pokud to bude vhodné, tak s ostatními orgány a komise bude na přijatelné nebo na vhodné úrovni zastoupena. Je to velice vágní, je to pasivně naformulováno, musíme to zajistit a musíme vyjasnit také otázku, jak komise, protože komise je adresátem ty podpisy vůbec nepřichází k nám, zkoumá to komise, komise eh, potom eh, to bude předávat Evropskému parlamentu a kdo v Evropském parlamentu toto bude přebírat, kdo bude vyjednávat s komisí o provedení tohoto slyšení, tak, aby to zapadalo do harmonogramu komise i nás a aby to bylo na vhodné eh, nebo ve vhodné formě zorganizováno na vhodné úrovni Myslím si, že není moudré si tady stanovovat postupy pouze v parlamentu, ale musíme myslet také na to, jak to sladíme s ostatními, tak aby to potom v praxi fungovalo, koho všeho do toho zapojíme, kdo bude eh, tady zastupovat komisi, jaký časový rámec bude mít takové slyšení. Já jsem tady eh, v mnoha různých debatách v parlamentu slyšel opravdu nejrůznější představy, takže je tady otázka, jaký formát by to mělo mít, pokud to bude v petičním výboru, jak si to petiční eh, výbor v tuto chvíli přeje eh, a podle mého názoru by to nebylo dobré. Možná proto budeme mít nějaký zvláštní orgán, nebo řekneme, že to bude petiční výbor s nějakým eh, odborným výborem, jakou roli budou hrát členové jednotlivých výborů, kdo bude mít jaká práva, kdo bude rozhodovat, kolik občanů bude pozváno, kdo ponese náklady, jaké náklady převezmeme, jaké náklady ne. Víte, že já na těchto otázkách pracuji už velmi dlouhou dobu s různými zeměmi, vím, jak ty otázky vypadají. Můj návrh byl udělat zprávu z vlastní iniciativy, protože si myslím, že to je nejvhodnější forma té naší práce, jak to mezi sebou můžeme domluvit a nastavit. Zpráva z vlastní iniciativy eh, bude obsahovat také bude muset obsahovat návrh na změnu jednacího řádu, ale to je pouze jeden bod z toho, co je potřeba změnit. Já bych si přál, abychom to udělali osvědčeným postupem, tedy to, že ti, eh, jako pan Lamasur, Zita Gurmal, eh, já a ještě další, budeme do toho zapojeni, budeme se toho účastnit nebo budeme na tom pracovat, to je smysluplné. A mělo by to být v takové podobě, že bychom se podívali na všechny ty otázky a vyřešili je. Nemůžeme je nechat otevřené, protože já mám zkušenost, že když ty otázky budou otevřené a zkrátka něco tady napíšeme do jednacího řádu a otázka Eh, jestli o tom bude rozhodovat konference předsedů nebo někdo další, to tam třeba bude, ale nebude tam vyřešeno, jak se budou řešit náklady, tak to povede k dalším konfliktům, k dalším sporům a to je přesně to, co nechceme. My chceme dobře uspořádaný postup, dobře nastavený postup, kde občané eh, budou spokojení s tím, jak se zohledňují jejich potřeby, eh, protože toto má být ten nástroj participativní demokracie my samozřejmě nemůžeme zajistit, že přání občanů nakonec bude opravdu zohledněno, ale musíme zajistit ten postup nebo to celé řízení. A o tom teď tady musíme mluvit. A ještě pan Šefling také chtěl o slovo. Děkuji. Teď hovořím za EPP a chci poděkovat eh, paní Gurmajové za velmi jasné vysvětlení eh, současné situace. Naše pozice je tedy taková, že toto obecně podporujeme. V tuto chvíli ovšem nemůžeme podpořit právo z vlastní iniciativy Zdá se nám, že tento nový instrument, nový nástroj, občanská iniciativa, by opravdu mohl být úspěšný. E, existující e, jednací řád v tuto chvíli v podstatě v zásadě pokrývá všechno, co je potřeba. Samozřejmě, že tam nějaké mezery jsou, ale ty takové mezery vždycky budou. Um, Plně souhlasím s panem Hefnerem, že tu jde o participativní demokracii, dialog s občany, ale neměli bychom se vydávat cestou přílišné regulace. Tím by vznikla pouze taková stáze, eh, jak se by se tím zablokoval efektivní, efektivita tohoto nástroje. A pak je tady ještě trošku problém s tím, že kdybychom měli pevně stanovená pravidla, která se obvykle bez tak vytváří, tak je bude nutné vykládat, budou tam určité nejasnosti a já se domnívám, že v tuto chvíli bychom spíše měli hledat větší flexibilitu spíše než opak. Pane Hefnere, zdá se mi, že možná je to trošku také střed kultur. Jsou kultury, které dávají přednost větší regulaci a jiné kultury, které eh, naopak počkají si, až eh, jak to tedy dopadne. Ještě chtěl slovo pan Guerrero. Ano, děkuji. Velice stručně. Když jsme začali eh, pracovat na tomto procesu, tedy občanské iniciativy, tak jsme, nám bylo velice jasné, že to musíme udělat rychle, poněvadž Lisabonská smlouva zakotvuje tento institut občanské iniciativy, která se tedy týká, je to namířeno, určeno přímo občanům. A také jsme dospěli i k závěru, že bychom měli v prvním roce nebo na konci prvního roku Eh, fungování Lisabonské smlouvy tento proces již zavést z důvodu organizačních, logistických v různých členských státech, mm, eh, tak eh, to, ta účinnost není možná hned, ale bude to až v, únoru, pardon, v dubnu příštího roku. Ale přesto bychom měli se tím zaobírat. To znamená okamžitě to zahájit, aby to bylo operativní a ne zahajovat nějakou další eh, eh, reflexy ohledně této iniciativy. A proto eh, to, co navrhuji paní Gurmaj Alamasur, tuto reformu, je mm, třeba podpořit. Samozřejmě chápeme legitimní obavy pana Hefnera. Ano, protože tato občanská iniciativa znamená, že po uplynutí určité lhuty bychom museli, eh, mus, budeme muset eh, zhodnotit a přehodnotit, jak to fungovalo. A to je eh, vlastně takový základ pro nás, pro to abychom mohli provést změny, novelizace, které budou asi znamenat zprávu z vlastního podnětu, i když teď tedy tato eh, zpráva z vlastního podnětu spolu s eh, novelizací jednacího řádu, to asi možná by mohlo být matoucí, kdyby to šlo ruku v ruce. Děkuji ještě pan Bronx. Bronx. A poté eh, paní Gurmaj bude reagovat závěrem. Jestli, um... Děkuji. Občanská iniciativa, o té se tady hovoří jako o nástroj participativní demokracie, ale v podstatě je to participace velmi omezená, velmi um, v takové svěrací kazajce. Nemůžeme nesmíme nesmí tedy být ve střetu s evropskými hodnotami. Nesnažme se tedy předjímat budoucí rozhodnutí EU. Komisař Ševkovič ještě také řekl, že nesmí být proti zájmům EU. To je vůbec eh, věc, která se jaksi posuzuje velmi subjektivně. Eh, například eh, by to vylučovalo explicitní vyjádření proti EU, ale také například určitá protiglobalizační opatření, která se blíží neoliberálním politikám, které v tuto chvíli se podporují. My obecně tedy tuto myšlenku podporujeme. To, že obyčejní občané, kteří nejsou nějak organizovaní, mohou spontánně v několika státech a v počtu tedy jednoho milionu vyjadřovat svůj názor, no, to mi přijde jako velmi naivní, že k něčemu takovému vůbec dojde. Ano, chcete zareagovat, eh, paní Gurmaj? Děkuji za eh, tuto reakci. Jsem velmi eh, ráda, že jste se všichni zamysleli nad těmi možnostmi. Je zřejmé, že tu máme tedy několik možných přístupů. Já jenom zopakuji, že já bych upřednostňovala nějaké velmi jednoduché řešení, abychom toto dále neproblematizovali. Pokud jde o ty změny, tam je, myslím, jasné, eh, co můžeme dělat a myslím, že eh, konference předsedů bude moci rozhodnout, který výbor eh, za to bude zodpovědný. Tím bychom mohli, umožnili vlastně všem kolegům, kteří se zabývají různou agendou, aby tuto občanskou iniciativu brali vážně. Takže vám děkuji za podporu toho, že to vyřešíme velmi jednoduše a transparentně. Děkuji, ano. Ještě? Chcete něco doplnit? Tuto otázku jsme probírali už s koordinátory a shodli jsme se tady na tom, jaké otázky musí být vyjasněny, vyjasněny. Možná pokud jde o ten objem, tak to vidíme různě, ale pokud jde o podstatu, tak máme velice podobný náhled. Dohodli jsme se, eh, že to uděláme ve stejné podobě jako dosud, to znamená, že ty čtyři, kteří na tom pracovali, na tom budou pracovat i nadále. A nechali jsme otevřenou pouze tu otázku, jaký nástroj pro to zvolíme, jestli to bude eh, návrh na změnu pořadu jednání, nebo jestli to bude zpráva z vlastní iniciativy. Rozhodne o tom výbor. Mně se stálo, že zpráva z vlastní iniciativy je lepší, protože umožňuje podrobnější pohled na věc, ale budu souhlasit i s ostatními podobami. Jde o to, abychom ty otázky co nejlépe vyřešili. A kolegovi Šepflinovi eh, bych řekl, že eh, když potom se podíváte na to, kde ty věci fungují a kde ne, tak zjistíte, že jsou různé země, nebo obce, kde to funguje. A to jsou ty, kde je to dobře nastaveno a smysluplně nastaveno. A potom je to jinde jinak a to tam, kde to není eh, smysluplně nastaveno. A tam pořád dochází k nějakým sporům. Takže já bych řekl, že bychom měli udělat eh, dobré pravidlo a neusné se nad tím do nekonečna zamýšlet a doufám, že se nám to povede. Mně se zdá, že tady je velký konsensus eh, a to zvolit eh, cestu novelizace předpisu. Já si myslím, že to je jasné, změnit jednací řád, eh, ano. Takže bude třeba, aby naši zpravodajové tedy předložili návrhy a poté skupina koordinátorů rozhodne jak postupovat. Takže takto jsme to rozhodli. Dobře, a nyní přejdeme k dalšímu bodu, což je ah, Ano, je to otázka. Je to otázka aktu, volebního aktu mio ordine del giorno. Vezmu si program. Esatto. Přesně tak, ano. Hmm. Pro evropskou politiku sousedství byl jmenován kolega Duff. Je to stanovisko návrh stanoviska, eh, které je určeno pro výbor AFED, který by měl hlasovat eh, o své zprávě 14. listopadu. Pane kolego Dafe, chcete představit ten váš dokument, eh, vaše stanovisko? Um, pane předsedo, děkuji. Jak víte, komise zahájila velkou reformu k zlepšení fungování eh, politiky evropského sousedství. A hlavní zpráva z eh, výboru pro zahraniční věci. Eh, tuto zprávu zpracovali zpravodajové pan Sivěc a pan David tato zpráva tedy v podstatě podporuje ten hlavní směr nastavený eh, návrhem komise. Ale možná by bylo vhodné, trošku se zamyslet nad institucionálními důsledky posílení evropské politiky sousedství. Eh, tyto důsledky jsou jak interní, to znamená dopadají na fungování Evropské unie, a také externí, kdy jsou důsledky pro bilaterální a multilaterální vztahy. Domnívám se, že bychom měli usilovat o stabilnější a trvanlivější rámec vztahu mezi námi a našimi sousedy. A v tomto návrhu stanoviska eh, tedy uvádím to, co považuji za ty hlavní důvody oba. Eh, v prvním odstavci hovořím o eh, důvodu pro EPS, eh, e které má tedy posílit mm, politickou eh, spolupráci. V druhém odstavci rozlišuji mezi multilaterálními fóry, jako je, je například eh, středozemní unie, která tedy, které tedy řeší e, strategické otázky a byla, tedy multilaterálními fory na jedné straně a bilaterálními kontakty, které jsou funkčně významnější či důležitější pro e, zlepšení hospodářské integrace a politických e, vztahů těch dvou států, kterých se to týká. Pokud eh, jde o středozemní unii, unii pro středomoří, tak eh, tam se domnívám, že tam e, to bylo špatně prováděno, e, že ten důsledek byl spíše, výsledek byl spíše kontraproduktivní. Výbor pro zahraniční vztahy e, toto dostatečně neřeší a AFKO by tedy měl trvat na tom, že Evropská Eh, strana Unie pro Středomoří by měla plně fungovat v konvenčním eh, rámci Lisabonské smlouvy a v rámci eh, vysoké představitelky a Evropské služby pro vnější činnost. V odstavci 4 upozorňuji na zvýšený tlak vyvíjený na Evropský parlament, eh, vyplývající z tohoto zvyšujícího se počtu vícestranných a dvoustranných forem parlamentní spolupráce. Myslím, že se shodneme na tom, že Eh, je těch různých parlamentních spoluprací příliš mnoho a že bychom v budoucnosti se měli trošku lépe vybírat způsoby, jakými tedy, jaké pro spolupráci zvolíme. V pátém odstavci eh, žádám komisi, aby byla jasnější v tom, co přesně myslí takzvaným posíleným postavením, které zde uvádí v souvislosti s Marokem ehm, vzhledem k tomu, že státy Magrebu eh, si užívají uvolnění politického ovzduší, tak je teď vhodná doba k tomu, je to naopak velmi důležité, aby evropská strana eh, byla trošku aktivnější a jednoznačnější v tom, co chce nabídnout eh, z hlediska eh, politických a institucionálních vztahů s arabskými státy. V minulosti jsme se často uchylovali k takovým nejednoznačným vyjádřením, jako například eh, posílené postavení. To je přesně v tomto starém duchu a myslím, že to vlastně ničemu nenapomáhá. V šestém odstavci eh, rozlišuji tedy, či upozorňuji na to, že teď máme vlastně dva nástroje, které oba plní stejnou funkci. Oba eh, si činí nároky na rozpočtové prostředky a myslím, že náš výbor by měl trvat na tom, aby výbor pro zahraniční věci velmi jasně rozlišoval mezi rolí toho Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva a Evropskou nadací pro demokracii. tyto dva nástroje dále, jak si zvyšují to nejasné, neprůhledné prostředí, ehm, a což ničemu nenapomáhá. Mezi těma dvěma nástroji existuje rozdíl, ale je potřeba jak si jasně specifikovat, že to ten rozdíl je a v čem spočívá, což zatím AFET neučinil. A pak konečně eh, ten eh, velký návrh, že je třeba eh, vytvářet dlouhodobější eh, soudržnost Eh, v naší politice s našimi tedy vztahy, v naší politice ohledně našich vztahů s našimi eh, sousedními státy, které nejsou tedy členy EU. Jistě by bylo pro všechny strany výhodné, kdyby to byla jasnější jakýsi jasně vytečený směr, jak pro nás, tak pro naše sousedy, kdy jasně řekneme, jaký typ spolupráce je pro nás přijatelný a jaký je také přijatelný pro naše partnery. Bylo by vhodné, aby při příští revizi smluv, což předpokládám, eh, zahájíme na jaře, takže by bylo dobré, abychom při tomto projednávání eh, revizí na program konventu vložili návrh na vytvoření nový typ přidruženého členství EU, který bychom používali právě pro tyto státy. Za prvé by to byly státy, které neplní, jak se nesplňují um, kritérium uh, smlouvy uh, v tom, že nejsou evropské státy, to znamená, že vůbec se nemohou stát členy EU. Uh, eh, za druhé se jedná o státy, které ačkoliv formálně tedy mohly požádat o členství v EU z nějakého důvodu, o to členství nepožádají. Třetí eh, kategorie by potom mohly být pro státy, které požádaly o členství, ale eh, jimž tedy členství uděleno nebylo. například proto, že nesplnili eh, přístupová a konvergenční kritérie kritéria. Eh, v době té žádosti o členství to pro ten stát možná byl eh, nesplnitelný úkol, a tento typ přidruženého členství by jim jaksi dodal trošku oddechového času a při, na to, aby se tedy připravili na eh, případnou eh, novou přihlášku. A pak by to mohla být ještě čtvrtá kategorie, což jsou státy, eh, které jsou členskými státy EU. kterým připadá, že ten krok k federaci, který, ke kterému jistě dojde, je zkrátka ehm, krok příliš eh, eh, daleko, krok, který učinit nechtějí. tento typ členství by jim vlastně umožnil, aby zůstali funkčně eh, a politicky svázáni eh, ve funkčním a politickém partnerství, ale ty, eh, te, takový stát by potom jaksi zůstal mimo to federální jádro. Takže toto jsou tedy návrhy. Jsem si vědom toho, že to je věcně poměrně nabitý, nabité stanovisko. Obsahově je to hutnější než eh, co obvykle vypracováváme ke zprávám AFETu. ale je to způsobeno právě Eh, významem té práce afektu na EPS a na tom, eh, jak dynamická je ta situace v tuto chvíli. Myslím, že je důležité, aby se k tomu AFKO příslušně vyjádřilo. Mi scuso per non aver potuto ascoltare. Eh, omlouvám se za to, že jsem neslyšel všechno, co tady říkal kolega Dav. Měl jsem jiné povinnosti a slovo dává dalšímu řečníkovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Dafovi eh, za eh, toto eh, stanovisko. Představil nám tuto zprávu z vlastní iniciativy a jaké je mé stanovisko. Určitě ty prvky této, tohoto stanoviska je třeba podpořit. Je zde jeden bod, kde bych rád eh, eh, s vámi vedl diskuzi. A eh, tady je tady ještě třetí aspekt, který ve mně vzbuzuje určité pochybnosti, tedy pochybnosti v očích socialistů. Mezi těmi otázkami, které si zaslouží naši diskuzi a o, které si zaslouží naši podporu, je to, že se zde zaměřujeme na obhajobu lidských práv, demokracie, právního státu a e, v naší tedy politice sousedství. To je podstatné. Je třeba uznat zde, že v těchto vztazích s našimi sousedy ne vždy e, jsme dostatečně zdůrazňovali tyto aspekty. Domnívám se, že rovněž i ten impuls, na který apeluje pan Dav v tom smyslu, aby tento parlament se zapojil do politiky sousedství, to také třeba podpořit. A jak jsem již řekl předtím, je zde určitý bod, eh, který je třeba promyslet, eh, a to je bod eh, Unie pro Středomoří. Souhlasím, tedy v souladu se španělskou verzí Eh, já jsem četl pouze španělskou verzi, tak tam to vypadá, jako kdybychom odmítali Unii pro Středomoří jako takovou, jako takovou iniciativu, jako tuto instituci. Já s panem Dafem souhlasím a já myslím, že s tím názorem souhlasí většina, že naše vztahy se sousedy kolem e, na jihu, tedy středozemního moře, že to nebyl zrovna příkladný vztah v minulosti. Teď zažíváme okamžiky eh, arabského jara a celou tu mobilizaci tam. Ani to nebyly zrovna efektivní vztahy a eh, byly to vztahy několikrát přerušované pan Duff určitě si vzpomene na eh, začátky, eh, kdy jsme institucionalizovali tyto vztahy a to bylo zahájeno takzvaným barcelonským procesem v roce 1995. To tehdy bylo odsouhlaseno za španělského předsednictví Unie v tom roce. Následně pak eh, ten konflikt na Středním východě a především ty velice turbulentní, bouřlivé vztahy mezi izraelskou vládou a vládami arabských států na jihu Středomoří, tak to zablokovalo eh, některé z těchto iniciativ i politický dialog eh, a celou řadu obchodních kontaktů mezi EU a těmito zeměmi. Takovým způsobem, že já, ano, akceptuji analýzu, diagnózu v tom smyslu, že dnes tato unie, tato unie pro Středomoří a předtím barcelonský proces e, eh, m, mm, zrovna tak hlubokou cestou, jako měli, jako jsme si přáli, ale teď bychom to měli využít jako příležitost a dát tomu nový impuls. A já opakuji, ve španělské verzi bychom mohli dospět k závěru, že pan Dav chce více méně to, aby tato unie pro Středomoří zmizela. A já si myslím, že tady my bychom měli spíše apelovat na oživení této unie a e, s tím, že tato unie by měla e, i e, tedy splnit ty představy očekávání, která teď vznikla kvůli demokratizaci v těchto zemích. Já si myslím, že bychom to měli ještě promyslet a měli bychom to sformulovat jinak. Je to ten odstavec týkající se této věci. A teď, co se týče posledního bodu. Já nejsem ani pro, ani proti eh, tomu, co řekl pan Dav eh, ohledně eh, toho, že bychom měli hledat nějaký způsob přidružení pro ty země, které eh, splňují podmínky vstupu do EU a které radši nechtějí ale vstoupit eh, a ne, chtějí jiný typ vztahu. Já jenom bych tomu řekl, že to musíme promyslet, my to jako socialisté promyslíme a eh, mm, určitě navážeme kontakt s panem Dafem, předložíme pozměňovací návrhy a navrhneme náš názor k této věci. Děkuji. A nyní má slovo pan Šepring. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já zde byl opět hovořit za EPP. Začnu tím, co řekl pan Duff plně souhlasím s tím, že žijeme ve velmi eh, dynamické době a z toho, myslím, vyplývá, že v takové eh, dynamické době velmi těžké eh, učinit nějaké pevné ustanovení. V těchto takovéto situaci je těžké předpokládat, jak by měl vypadat ten stabilní rámec, o kterém vy hovoříte. Pokud tedy výjdeme z této premisy, tak je, myslím, v pořádku zamyslet se nad tím, jak eh, silnější, jaký silnější institucionální rámec vytvořit. Myslím, že bychom mohli také argumentovat, že tu je určitý institucionální deficit. Chci mluvit, mm, tedy zmíním v tomto kontextu především ten nástroj pro občanskou eh, společnost. Eh, a tedy mm, podobné věci. Já si nejsem úplně jistý, jakou tady přidanou hodnotu eh, má zmiňování hodnot OSN. Já se domnívám, že hodnoty OSN se trošku liší od EU, eh, e ale slaďování eh, sjednocení hodnot eh, mi tady přijde trošku, trošku nesplnitelný úkol. Pokud jde o tu Unii pro Středomoří, tam Eh, je, je mm, pravda, ale myslím, že pokud se podíváme na to východní partnerství, tak je tam, je to eh, tam je to jaksi mnohem pevnější a funguje to lépe. Eh, k bodu 3, tam se domníváme, že to je zkrátka formulováno příliš silně výrazy, jako špatně pochopena, špatně prováděna. To asi nebudeme bohužel moci podpořit. K bodu 4 kde se hovoří o Euronestu a Evropsko-středomorském parlamentním schromáždění. My všichni víme, že Euronest nefunguje úžasně, ale podle našeho názoru, eh, jak si eh, pořád stojí za to, myslím, že se sešli dvakrát, jsou tam tedy opravdu problémy, ale podle našeho názoru bychom eh, dále tento, toto uspořádání měli ponechat. A k tomu poslednímu bodu, všechny ty kategorie toho přidruženého členství. Myslím, že musíme být velmi opatrní. Pokud jde o obrázek, který to jak se vyvolá v celé řadě členských států, v celé řadě států, to okamžitě vyvolá představu jakési druhořadého členství. Možná bychom měli spíše hovořit o evropském politickém prostoru nebo nějak podobně bychom to mohla nazvat. A tom to kontextu by bylo velmi důležité, aby státy jako Norsko a Švýcarsko byly součástí. Tím eh, by také ostatním státům, o kterých vy tedy přemýšlíte v tomto svém návrhu, eh, jak si to učinilo představu, eh, jaký status to sebou nese, pokud tam tedy bude Švýcarsko a Norsko. Tím, že se dostanete mezi ty přidružené státy, eh, také by mělo být jasné, že to není natrvalo, že je jaksi možný přechod z jedné kategorie do druhé. Já eh, celkem eh, sympatizuji s tím vaším návrhem toho, té kategorie oddechového času, Myslím, že konec konců Spojené království by tam patřilo v, šest, šest, v 60. letech, když se tedy připravoval na své členství na vstup do Unie v roce 73. To znamená, že pokud by ty kategorie měly nějak vzniknout, muselo by to, velmi, muselo by to být velmi formálně, velmi opatrně formulováno, aby to splňovalo ten stanovený cíl vlastně podpořit to členství. Děkuji, pan Messerschmidt. Um, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Dafovi k tomuto návrhu, který je velice zajímavý. Jenom mám pár otázek. Eh, co se týče té Unie pro středomoří, eh, zde se navrhuje, mm, že eh, vysoká představitelka bude mít zde určitou kompetenci. To má smysl, ale my jako Evropský parlament, tak my mm, vedeme permanentní diskuzi s vysokou představitelkou, ale to eh, se netýká národních parlamentů. Ale když my tedy vezmeme eh, tuto oblast zónu vlivu a dáme to komisi, tak to vlastně vyloučí národní parlamenty a ty nebudou moci být zapojovány do této diskuze. A když to my jako Evropský parlament, ano, poněvadž my máme již zavedené, zavedený postup eh, kontaktu s vysokou představitelkou a je třeba nějak vyřešit, jak do toho zapojovat národní parlamenty právě do těchto diskuzí o evropské politice pro Středomoří. A za druhé, samozřejmě eh, eh, to přidružené členství. To mě hodně zajímá. Pan Duff zmínil tři kategorie, pokud jsem to pochopil, čtyři kategorie eh, podle eh, situace daných států, ale můžeme konkrétně specifikovat, eh, co to je. A v těch čtyřech kategoriích je vaším záměrem, že každá země by měla mít stejnou smlouvu, anebo se to bude jednat, vyjednávat individuálně s každým státem. To přidružené Mm, členství v každé kategorii bude předmětem stejných ujednání nebo ne? Nebo ještě v každé kategorii budou různá ujednání podle různých podmínek, eh, které ta země daná v té kategorii splňuje? Takže to jsou moje dvě otázky, spíše mm, je to věc zájmu. Je třeba si vyjasnit především to zapojování národních parlamentů, protože asi velice oprávněně budou mít pocit, že jsou z toho vyloučeny a já předpokládám, že potom nikdy nebudou akceptovat, uzavřít, eh, skončit s tímto fórem, pokud nebudou mít možnost nějakým způsobem i nadále do tohoto zasahovat. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Děkuji. A nyní má slovo eh, kolega Eniu. Right, thank you, Chairman. I've been told I... Eh, děkuji, pane předsedo. Bylo mi řečeno, že mohu vystoupit. To, co řekl pan Dav, je velmi zajímavé. Ve svých eh, eh, ve svém vysvětlení řekl, že na jaře začneme revidovat smlouvy, což je v přímém rozporu s tím, co řekl britský premiér, který nedávno řekl, že žádné revize smluv se zatím neplánují. A teď, pokud jde o to předružené členství, to je opravdu fascinující koncept, především tedy ta čtvrtá kategorie ty členské státy, pro které je další integrace eh, krokem, který již nechtějí učinit. To mi připomíná hm, tedy situaci Spojeného království, kde se o členství EU eh, jaksi hm, je takový, takovým eh, horkým diskuzním bodem. Eh, pokud by eh, šlo tedy o to předružené členství, tak mám dvě otázky. Předpokládalo by se, že tento eh, typ člena by také finančně přispíval. Za druhé, měl by nějaké pravomoci, především tedy pokud jde o spoluutváření například zahraniční politiky. Děkuji a nyní kolega Duff, eh, aby zareagoval. Dobře. Jenom bych chtěl okomentovat to, co jsme slyšeli. Takže eh, ta pravidla o eh, stanovisku stanovuje, že musíme omezit délku stanoviska, nelze tam eh, podávat eh, nějakou důvodovou zprávu a já eh, sám tedy bych chtěl vysvětlit svůj názor na tuto politiku sousedství a chtěl bych tedy s vaším povolením, pane předsedo, to dát na papír a rozeslat členům, aby pochopili, můj kritický přístup k tomu, co se do posud děje. That, uh, oh, that, oh, Mr. Guerrero. A mm, takže, aby pochopili moji kritiku té Unie pro Středomoří a e, zdali to chci úplně, aby to zrušilo, moje odpověď je ne. Ne. Ale pokud by to mělo přežít, tak je třeba transformovat eh, toto forum a já bych eh, rád, aby to bylo transformováno, protože si myslím, že toto forum má potenciál eh, a zatím nebylo schopno splnit své cíle. A proto, aby splnilo ty cíle, tak to musí jaksi eh, eh, splňovat eh, určité předpoklady tedy té naší zahraniční politiky a mm, takže to rád vysvětlím na pana Šeplinga. Pokud jde o ty hodnoty OSN, ehm, naše hodnoty, a jejich sladění. Sladění našich hodnot a naš, hodnot našich sousedů eh, v rámci OSN. To je asi krok příliš daleko. Tedy, aby naše hodnoty eh, i v rámci, nebo hodnoty v rámci OSN byly jednotné úplně, ale spíše jde o přiblížení, zblížení a vzájemné, eh, vzájemný respekt, vzájemnou úctu eh, k základním právům a k věcem jako boj proti korupci, boj za eh, právní stát. To je třeba prosazovat v různých mezinárodních jednáních. To si myslím, že musí být náš jasný cíl. A to chceme, aby naši kolegové ve výboru AFET eh, eh, toto si stanovili jako takový eh, jako ústřední téma reformy politiky sousedství. A teď k na pana Messerschmitta. Já tam dám odkaz na zapojení národních parlamentů do této unie, do této eh, platformy pro Středomoří a eh, národní parlamenty jsou z toho vyloučeny stejně jako my. Eh, protože my máme pouze právo přeskumu nad tím, co se děje v, v této unii. A já e, samozřejmě akceptuji to, že je třeba to zlepšit. A teď k odstavci 7. Samozřejmě je třeba mm, zde mm, odpovědět na všechny otázky a zatím ty odpovědi nemám. Proto chci Eh, konvent. A protože pouze v, tom, v této formě, tedy komise, premiéři, národní parlamenty, eh, premiéři, včetně pana Camerona, ano, taky, a my, a pouze takto v, v tomto formátu budeme schopni si ujasnit, co takové přidružení má znamenat a na pana Šeflinga. no, na to zapojení Švýcarska a Norska. To by bylo něco jiného. E, to by nebylo to e, privilegované partnerství, protože to je terminologie, která se mi nelíbila. E, musí to e, být něco, co je funkční, co je i e, právně čisté. A kde jsou jasné politické a ekonomické cíle. Dobře, takže tím jsme uzavřeli o e, evropské politice sousedství a můžeme si stanovit datum hlasování o tomto stanovisko. Já navrhuji 24. říjen, pokud pan zpravodaj souhlasí. Ano, 24. říjen, což znamená, že lhůta pro pozměňovací návrhy je úterý 11. října 9 hodin. Souhlasíte? Dobře. A nyní můžeme přejít k dalšímu bodu, což je změna aktu o volbě členů Evropského parlamentu. Zde mm, jde o e, zprávu, která byla ale odložena na minulé schůzi, tedy červencové schůzi a dnes pan zpravodaj Daf nám, doufám, představí návrh své druhé zprávy o, e, tomto, e, o této volbě a dám hned slovo panu kolegovi Dafovi. Ano, takže tady opět máme na stole stejnou agendu. My jsme měli v červenci dost důkladnou eh, debatu a potom jsme o tom diskutovali ve výboru AFKO a já jsem byl požádán, abych tuto zprávu stáhla. Já jsem slíbil, že se zamyslím eh, nad tou kritikou, která byla, myslím, dost konstruktivní. Byla to kritika na adresu naší první zprávy. A co jste teď obdrželi, tak to je to, čemu říkáme druhá zpráva již. A velice stručně ji popíšu, tedy všechny ty změny. Já si myslím, že z povahy věci vyplývá, že teď je to spíše, vypadá to spíše jako zpráva z vlastního podnětu. A tak to tedy eh, eh, jsou to navrhované změny aktů v příloze 3, eh, tak ty musí být vypuštěny. Ty už jsou založeny ad acta, samozřejmě, ale již to není součástí tohoto balíčku. Což věci, doufám, zjednoduší. A A pro ty, kteří eh, toto téma neznají, a především ti, kteří se s ním seznámili na plenárce, tak mm, doufám, že toto je uklidní. Já navrhuji konkrétně, abychom zde posílili mandát mikrofon. Abychom posílili mandát parlamentu mm, pro účely jednání dialogu s radou. A uvidíte, že tento eh, předmět tedy pro to případné jednání je v eh, odstavci 11 usnesení. Tam je to výslovně popsáno, jméno pojmenováno. A e, z prvního odstavce jsme vypustili odkaz na harmonogram časový, na časování lhuty, protože si lidé argumentovali tím, a já jsem s tím sice nesouhlasil, ale na plenárce argumentovali hodně tím, že ta lhůta pro tuto reformu tohoto aktu, volebního aktu, že to je špatně načasováno. Z důvodu, které jsem popsal již na schůzi, tak eh, bylo to kvůli zavedení eh, ekonomického řízení, což eh, hovoří pro tuto reformu, protože je třeba, abychom posílili i mm, legitimitu parlamentu tímto. Ale abychom nespůsobili nějakou paniku, tak jsem to radši vypustil. Radši jsem vypustil eh, eh, zmínku o roce 2012, protože to neznamená, že budeme nečinní do tohoto data, pardon, 2014, že ne, neznamená to, že budeme nečinní. Ne, určitě, budeme se to snažit prosadit. Také jsem byl obviněn, že se mi nepodařilo připravit finanční analýzu, finanční dopady tohoto návrhu, takže jsem tam zmínil náklady. A je eh, samozřejmě třeba, aby parlamentní rozpočet zůstal ve svých limitech, ve svém rámci stávajícím. Otázka zdali je to systém uzavřeného hlasování nebo polootevřený systém. Jsem specificky se e, jsem tento bod dal k diskuzi s radou, poněvadž tady je názor v parlamentu rozdělený půl na půl a je třeba, aby naši přátelé v radě nám v tom pomohli také i otázka zdali 25 by tam mělo být doplněno ještě těch 25 poslanců. To je také něco, co rozdělilo názory na plenárce, takže já jsem to tam také dal jako téma k diskuzi s radou. A potom Eh, takové prapodivné tvrzení, že snad eh, budeme potřebovat eh, jednotnou kandidátku evropskou, takže to jsem vypustil také. Important question, but it's more of a... voličů. A to jsem vypustil všechno, to je detailní otázka. A určitě komise, to je taková odborná otázka, takže komise nám k tomu řekne více. A teď eh, pokud jde o eh, volební orgány, které mm, jsou potřebné, takže eh, já jsem konkrétně v úvodním ustanovení hovořil o Chorvatsku, protože zde již komise připravila první zprávu, je dohoda, že ano, Chorvatsko vstoupí a tudíž nyní můžeme formálně odstartovat eh, přidělení eh, poslaneckých eh, křesel v, v parlamentu a návrh ale by měl vzejít od nás. A samozřejmě já si myslím, že se nám podaří se dohodnout, pokud budeme dobře vyjednávat s radou, tedy o, o tom matematickém vzorci mm, pro přidělení permanentních křesel těmto poslancům. Dále. Takže to jsou změny, které jsem provedl ve druhé verzi zprávy a e, můj návrh je, abychom postupovali co nejrychleji, to půjde v našem výboru, a abychom to ještě vylepšili případně, posměnili a poté namísto toho, že přímo to postoupíme plenárce, jako minule jsme udělali, tak bychom měli se obrátit na konferenci předsedů, aby vytvořila takové neformální diskuzní fórum s polským předsednictvím v radě, abychom e, si e, vyjasnili ta problematická místa a anticipovali tedy e, příští kroky jednání. A s tím, že Rada nám musí stanovit priority, na co je třeba se nejprve zaměřit. A pokud se nemýlím, tak eh, na jaře asi dojde k plnému přeskumu smluv, tak eh, potom náš návrh volební reformy určitě do toho zapadne. La parola Děkuji, slovo má pan Fox. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi vděčný za to, že jste mi dal přednost. Velmi se omlouvám panu Dafovi, já bohužel musím ve čtvrt odejít a chtěl jsem se k této zprávě ještě vyjádřit. Jak už jsem řekl, jsou v této zprávě některé části, které jsou velmi kvalitní a některé části, se kterými nemohu souhlasit. Osobně eh, mě velmi mrzí, že eh, to, ta formulace, pokud jde o ten výpočetní vzorec, eh, byla jaksi rozředěna, to mi připadalo jako vynikající část té původní zprávy, dále odstavec 3, který hovoří o nákladech na tuto reformu. A také eh, se domnívám, že všechny změny, které chceme provést, musí být mm, nákladově neutrální. Eh, pokud je o ten jednotný volební seznam, jsem rád, že ten tedy eh, odsud vypadl, protože ten byl nezbytečný. Pro mě ten největším problémem bylo a nadále je, že se to hovoří o 25 poslancích zvolených v jednom volebním objektu. Já eh, na tom, s tímto nemohu souhlasit principiálně. Myslím, pane Dafe, že ten problém, který tady je, že vy jste hovořil o tom, že to bude 25 eh, poslanců navíc a v této verzi to necháváte jaksi otevřené. Myslím, že teď eh, se tedy eh, najde zase jiná skupina poslanců, kteří se budou stavět proti tomuto. Eh, pokud tedy vezmeme to celkové číslo a potom přidáme 25 poslanců za Chorvatsko, tak některé středně velké státy jak si se dostanou do nevýhody. Vy jste na začátku řekl, že jste ty principiální otázky v tomto druhém návrhu zprávy řešil a jedna věc, věc, kterou jste tu tedy bohužel neřešil, a to je dvojka. To jsou ti celoevropští poslanci. Pokud chcete, aby tato zpráva byla schválena, tak musíte zkrátka vypustit odstavec dvě. Předpokládám, že to tam zůstalo kvůli vašemu jaksi osobnímu přesvědčení. Pokud tam odstavec dvě zůstane, tak zpráva zkrátka neprojde. Pokud vám tady mohu nabídnout určitou přátelskou pomoc, eh, rče radu, tak ten paragraf, eh, ten odstavec eh, vypustíte. Potom je tady ta otázka eh, neformálního dialogu s radou či projednání na plenárním zasedání. Vy víte, že odstavec 2 je nepopulární a vy tady vlastně ještě navíc se vyhýbáte hlasování. Tato zpráva musí být předložena plenárním zasedání a musí se hlasovat o těch 25 celoevropských poslancích. Myslíme, že tento ustanovení eh, plenárního zasedání neprojde, já se domnívám, že vy tady to hlasování a to plenární zasedání nechcete, protože se bojíte, že by to neprošlo. Myslím, že je potřeba, aby tu proběhla debata o tom, jestli eh, vůbec potřebujeme celoevropské poslance a já si myslím, že ne. Myslím, že k tomu by také eh, došlo, že by to byl také názor plenárního zasedání. Jestli si vzpomínáte, že vaše první zpráva eh, tedy jak se byla vypuštěna z programu, protože eh, konference předsedů došla k názoru, že není možné předložit plenárnímu zasedání takovou zprávu, která by opravdu neprošla. Myslím, pane Dafe, že musíte respektovat názory dalších eh, volených zástupců. Nelíbí se mi tady ten eh, neformální dialog s radou, takže já musím dále trvat na tom, aby tato zpráva šla na plenární zasedání, aby všichni naši poslanci poslanci se mohli vyjádřit k odstavci 2. Děkuji, pane Foxy, pan Shepling. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. A dovolte, abych ještě jednou poděkoval panu Dafovi. Myslím, že eh, se mnou bude souhlasit, řekneme, eh, že ehm, Zkusíme to tedy eh, ještě jednou. My jsme o tomto podrobně debatovali, ale pokud se vrátíme k té diskuzi, která to proběhla eh, na začátku, opět eh, se dostáváme do doby, která je velmi dynamická a jaksi velmi mm, taková fluidní. Otázka tedy je, zda tato transformace, tato reforma, eh, zda by v tuto chvíli získala podporu eh, všech občanů v Evropě a nebo pou a také eh, všech poslanců v Evropském parlamentu. O tom mám své pochybnosti. V létě jsme to viděli. Já myslím, že od té doby se ta nálada nějak výrazně nezměnila je samozřejmě další otázkou, jestli to příští rok na jaře bude vůbec nějaká revize smluv. V tuto chvíli se domnívám, že ten proces bude eh, podstatně delší, než eh, jak by se mohlo zdát, ta zpráva je samozřejmě mnohem lepší teď, zmizelo to odkazy na rok 2014, ten proces je mnohem dlouhodobější, což je eh, dobře. My se domníváme, že v tuto chvíli nemůžeme eh, získat dostatečnou podporu pro eh, tyto změny okamžitě teď, například pro takové věci, jako budou ti celoevropští eh, poslanci. Tato doba je opravdu horečná a co bychom mm, v takové situaci měli dělat, k tomu poslouží druhá metafora. Eh, měli bychom použít teploměr a tedy změřit teplotu je dobré nějak si zjistit, jaká je tedy ta nálada. Já osobně se eh, domnívám, a myslím, že to částečně odráží i i náladu v EPP. Domnívám se, že by nebylo vhodné, abychom prohráli celou válku jenom proto, že je tady jedna bitva, kterou nemůžeme vyhrát. Takže já bych radil v této věci v tuto chvíli opatrnost a vnímat to spíše dlouhodoběji. Eh, ano, pan Hefner, prosím. Myslím si, že někdy musíme udělat krok vpřed. Myslím si, že bychom k tomu měli mít odvahu dělat odvážné nebo smysluplné kroky vpřed, protože to znamená, že dále rozvíjíme Evropu. A nemyslím si, že se nám povede získat nutnou podporu, pokud budeme přešlapovat na místě. Návrh eh, Andrew Duffa, eh, který není nový, který už předložil dříve a v tomto parlamentu už má eh, delší eh, historii, tak si myslím, že to, že tady budeme mít celoevropský seznam poslancům a tady zohledňujeme ten charakter evropských voleb, kdy občané tady volí své národní zástupce přes národní seznamy, ale zároveň nejsme pouze členové národního státu, ale zároveň jsme všichni také Evropané. A v tomto duchu je ta zpráva předložena. Zohledňuje se zde eh, eh, ten evropský charakter a tím se zároveň i nesmetává ze stolu. Ta národní stránka, ta tam zůstává a to, že se musíme dohodnout na, ten, na tom celoevropském seznamu, bude znamenat, že strany mnohem více než dosud budou muset vést evropské diskuze, budou se muset setkávat, rozhodovat o tomto seznamu. A já si myslím, že to je rozumné. Osobně si myslím, že zpráva se vylepšila. My, to znamená má frakce a já, jsme tuto zprávu podporovali od samého počátku, možná nejvíce ze všech v parlamentu, možná ještě více než eh, liberální frakce, ke které eh, Andrew, Andrew Duff patří, protože si myslíme, že to je krok k posílení evropské demokracie a demokratické Evropy. Myslím si, že to je vylepšení ne proto, eh, že bych s některými věcmi nesouhlasil v tom původním textu, a takové věci tam také byly, ale bylo tam mnoho dobrých věcí, ale proto, že si myslím, že ten nový přístup pana Dafa jak si eh, zcela odstraní některý odpor některých poslanců v tomto parlamentu proti eh, této zprávě. Když se na to pečlivě všichni podívají, tak uvidíte, eh, že je to dobré a Andrew eh, Duff tady teď navrhuje rozběhnout proces s otevřeným koncem, ale proces, který má jasný cíl tedy dopracovat se k celoevropskému seznamu poslanců a i v mnoha dalších oblastech dojde k vylepšení pokud jde o evropské volby, například to přeložení na květen. Takže já to jasně podporuji. Chtěl bych tady diskutovat ještě o jedné věci. Bohužel Ashley Fox už není mezi námi. On právě řekl, že ta otázka, kterou jsme se neustále zabývali, eh, jestli těch 25 eh, doplníme eh, k těm, které už tady existují, což by tedy zvětšilo Evropský parlament a proto jsou mnozí proti tomu. A nebo tady byla ta druhá varianta, že to uděláme eh, uvnitř eh, těch už existujících křesel. Um, a tady kolega měl pocit, že když tam e, to uděláme uvnitř těch existujících křesel, tak tam sice nebude žádný e, nový odpor, ale bude tady odpor těch, kteří si budou myslet, že to je na úkor jejich e, konkrétních křesel, které byly přidělené jim. A my bychom mohli tomuto zabránit, této námitce, a to je podle mě námitka, která se tady bude nejvíce objevovat. Je to návrh, který už jsem tady předložil eh, kdysi dříve, a to, že bychom jednoduchým pravidlem, vyjasněním to celé upravili, a to, že ti nebo ty mandáty, eh, které získáme eh, díky, nad, díky celoevropským mandátům, že přerozdělení křesel pro země v Evropském parlamentu nebude změněno, že tady bude pouze jiný postup pro volby těchto celoevropských křesel. Takový systém podobný má e, e, Spolková republika Německo, kde je e, takzvané prvotní hlasování, prvotní hlas a tam se to počítá tak, že potom nějaký rozdíl je přenesen na druhá křesla, druhá, druhý hlas. Je tady jiný volební postup pro ty druhořadé, hlas, pro to druhořadé hlasování a to neovlivní eh, to prvotní hlasování. To je něco, eh, čím bychom mohli vyvrátit eh, tyto námitky a doufám, že ti kolegové, kteří předtím eh, vyjádřili pochybnosti a eh, který, eh, kterým teď sebral Andrew Duff vítr z plachet, budou mít odvahu tuto zprávu podpořit a to i na plenárním zasedání. Doufám, že se nám podaří tady udělat tento krok vpřed. Děkuji. Ještě se máme tři řečníky, ale musíme skutečně v půl skončit. A takže prosím o maximální stručnost. Eh, nejprve je eh, zde paní Trme. Kiitoksia, herra eh, Kahteen. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych řekla dvě věci. Za prvé, lidé mají své cíle, mají své sny a v životě nemůžeme vždy vědět, co ty naše sny znamenají, či zda se nám vydaří. V tuto chvíli hovoříme o 50 různých snech, které se tu snažíme nějakým způsobem skloubit a některé z těchto snů jsou možná velmi důležité. Nové sny a nové cíle nemusí nutně být lepší než nějaké staré sny a cíle. Takže to byl takový obecný úvod. Teď dovolte tedy mé dvě poznámky. Za prvé ta celoevropská kandidátka. Jak už jsem řekla minule, mně ten, se ten nápad také zas až tak nezamlouvá. A dovolte, abych vysvětlila, proč. V podstatě budeme vytvářet eh, jakousi eh, budeme, budeme rozdělovat poslance na dobré a špatné, na ty dobré celoevropské a na ty špatné, které představují národní zájmy. Proč se tedy domnívám, že toto není dobrý postup? Já se, si myslím, že že tady bude vlastně těžké říct, kdo, kdo bude na té celoevropské kandidáce. Já to určitě nebudu. Nevím, jaká je přesně tedy ta motivace, ale my ve Finsku eh, jsme pouze jeden eh, volební okrsek, což znamená, že máme hodně práce, protože každý eh, finský poslanec vlastně zastupuje celý stát. Pak je tu otázka toho, zda se bude tedy jednat o ten současný počet poslanců plus 25 nebo minus 25. Eh, paní Jakimaky, velmi se omlouvám, ale máme ještě další řečníky a pana Dafa. Grazie. Takže prosím o maximální stručnost, paní kolegyně.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 Myslím, že nás je, eh, my jsme velmi malá část parlamentu a potřeba zajistit větší demokratickou diskuzi. Děkuji, pan Gualtieri. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že události eh, a finanční ekonomická krize nám jasně říkají, že Eh, eh, to téma eh, politiky a demokracie v Evropě je důležité téma a takže to je něco, co souvisí i s tou skutečnou ekonomickou vládou, ekonomickým řízením. Za druhé je třeba si mm, je třeba tedy samozřejmě, ale i tak to vždycky bylo před každým vstupem, že jsme museli rozdělit křesla ve světle nových příchozích a parlament to musí řešit, musí se tomu postavit čelem socialisté demokraté hlasovali pro DAFovu zprávu ve výboru a my jsme neměli problém ani na plenárce. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že je třeba tam eh, dosáhnout velkého konsensu a tudíž eh, souhlasíme s tou hypotézou, že bychom opět to měli projednat ve výboru nejprve. Také jsme si vědomi, eh, že ta reforma smlouvy je velice problematická a my jsme také podpořili i tu eh, klauzuli o flexibilitě, což by znamenalo, že bychom eh, zavedli ty evropskou, tu evropskou kandidátku, která by byla zakotvena ve stávající smlouvě. A, takže v tomto bodě, co udělat teď? návrh zpravodaje, pokud to dobře chápu, je eh, zde zahájit dialog s radou a vyjednávat předtím, než eh, tuto věc formálně uzavřeme, tedy odsouhlasíme zprávu. Máme již precedenty eh, tomuto například vyjednávání o Evropské službě vnější, pro vnější činnost. Tam také jsme nejprve na základě hlasování ve výboru jsme eh, eh, posvětili tuto eh, dohodu, takže to je procedent, je to tedy netradiční postup, není to tradiční postup spolurozhodování. A takže pokud jde o nás, my nemáme nic proti tomu postupu. Je třeba si však vyjasnit, na jakém základě bychom vyjednávali s nimi. Buď na základě uh, toho, že již náš výbor odsouhlasil tu předchozí zprávu DAF, anebo na základě tohoto nového textu, nového návrhu a to by asi tady muselo být nejprve odsouhlaseno, což jsme neučinili. Takže i když je jasné, protože jde o stejného autora, že to bude odhlasováno. A já si myslím, že tento bod bychom si měli vyjasnit. Pokud jde o nás, tak my eh, eh, jsme i pro tu cestu eh, zahájit jednání s radou na základě eh, stanoviska nebo pozice eh, tohoto výboru. Děkuji. Ještě pan Bronx a poté. No, skutečně na vás apeluji. I já nesouhlasím s odstavcem 2 a s těmi 25 evropskými poslanci. Demokracie znamená vládu lidí, vládu lidu, jednotné číslo, jedno kolektivum, nikoliv o e, vládu jakéhosi arbitrárně stanoveného počtu osob jednotlivců. Pan Dav asi doufá, že jednoho dne tady bude jakási celoevropská totožnost, ale mm, ne všichni s tím musí souhlasit. Eh, každopádně taková celoevropská totožnost, identita neexistuje, neexistuje dnes a takové celo, celo, takový celoevropský kandidát by pro spoustu voličů byl nesrozumitelný jsou eh, takový, eh, to přístup by navíc vyhodňoval strany, které mají celoevropskou politiku a ty, které ji nemají. Děkuji, pane Dafe. Teď vaše replika ano, ale já si myslím, že to je vážná věc, eh, protože Lisabonská smlouva hovoří o tom jednotném volebním eh, zákoně, takže je třeba udělat vše možné pro toto. A eh, není možné, aby po druhé tato zpráva byla zamítnutá, Takže je třeba proto a je rozumné začít vyjednávat s radou a také i náš E, výbor nemůže být e, zbaven své pravomoci zde, takže podle mě bychom měli hlasovat. A já ale teď se ptám pana Dafa. E, nemohli bychom tuto otázku předložit, postoupit schůzi koordinátoru, koordinátoru, která proběhne příští týden? Tam to vyřešit? Ano, pane předsedo, mohli bychom, ale já si nejsem jist. K čemu by to vedlo? Já děkuji za všechny poznámky a panu Foxovi, kdyby to byl, tak bych býval řekl, že jsem byl požádán výborem, abych co nejvíce se přidržel těch principů, mm, které my jsme již odsouhlasili při té první zprávě, a ne abych mm, zde se odchyloval od nich. poněvadž již vlastně bychom měli tento proces uzavřít. On byl ve velké, velké menšině. Eh, I při tom předchozím hlasování většina výboru, členů výboru eh, se jasně vyjádřila pro tento princip eh, té, té evropské kandidátky. A na pana Bronx bych řekl, ne, já nejsem pro pan evropskou identitu, to ne, ale jsem pro postnárodní identitu. Já myslím, že s tím eh, pocitem souhlasí celá řada spoluobčanů. Rád bych, abychom se dohodli na procesu to znamená, abychom si stanovili termín pro pozměňovací návrhy, abychom hlasovali o tomto ve výboru, abychom pokračovali v diskuzi o tom, co udělat následně. To znamená, otázka, obrátíme se na konferenci předsedů? aby nám dala zmocnění, abychom mohli zahájit neformální jednání, anebo ne. Abychom mohli zahájit neformální jednání s radou, poněvadž my zde potřebujeme pomoc rady a i komise vlastně, abychom vůbec mohli eh, tuto agendu uzavřít, což podle mě je velice smysluplné a děkuji panu Gualtierimu a panu Hefnerovi za to, že se mnou souhlasí. A pan Šeflink požádal o určitou dobu na promyšlenou, ale eh, To by ale mohlo jak si ještě ohrozit popularitu a legitimitu našeho parlamentu. S veškerou úctou, pane předsedo, rád bych, abychom si stanovili termín pro pozměňovací návrhy. Sekretariát mi navrhuje jako lhutu pro pozměňovací návrhy 27. říjen, což je dost blízký termín, ano, ale já myslím, že to je dostatečná doba na promyšlenou. Může to tak být? Takže tímto je stanoveno a připomínám ještě, že příští schůze bude Eh, bude tedy v pondělí 10. Eh, a potom 11. v úterý a eh, tím, tím tedy schůzi končím a tedy tím odročuji jednání, to jsem si vzpomněl na dobu, kdy jsem předsedal soudním jednáním.